Uh, uh, Kolegové, mohli bychom začít dnešní odpolední zasedání. Nemáme zde mnoho poslanců, ale bylo by dobré začít. Jedním uh, z těch, kdo dnes chybí, je paní Gresle, naše předsedkyně. Musela někam vyběhnout, ale bude tady brzy, takže já jsem slíbil, že místo ní rychle začnu. Trošku jsme proměnili pořad jednání, takže první bod na našem dnešním pořadu jednání je zpráva o ochraně finančních zájmů Evropské unie, co se týče kontroly založené na výkonnosti, co se týče SZP a zpravodajem je pan Sarvama, takže já mu hned předám slovo, aby nám představil svou zprávu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem velice poctěn. To chci předesla, že mohu vypracovat tuto zprávu z vlastní iniciativy. Protože možnosti, které se nám zde nabízejí, jsou obrovské. Skoro to nahání strach. My bychom totiž tím mohli založit něco opravdu významného, ale na druhou stranu, jak za chviličku ve své prezentaci vysvětlím. Je to také nesmírně obtížné a složité. Myslím, že to bude jedna z nejnáročnějších věcí. Eh, v Evropské unii je to jakási obluda, kterou jsme si eh, vlastně ve formě zemědělské politiky v Evropské unii vytvořili a zvláště její kontrolní systémy SZP. ta atmosféra, v níž jsem se ujal tohoto svého úkolu, je představována novou společnou zemědělskou politikou a především takzvaným greeningem, ozeleněním a trvalou udržitelností. Já se nebudu moc pouštět do zemědělské politiky. Samo o sobě je ozelenění eh, správné, ale problém, který s tím Eh, v této souvislosti vzniká pro kontrolu rozpočtu a ochranu finančních zájmů Evropské unii, je to, že to, co se mělo stát zjednodušením pravidel, se stalo pravým opakem. Ku příkladu účetní dvůr ve svém stanovisku 1 2012 k návrhu eh, nařízení o SZP na období 2014 až 2020 uvádí, že, a cituji, že pravidla pro výdaje eh, SZP jsou i nadále eh, složitá, zvlášť eh, rámec pro křížové, křížovou komplianci rozhodně nesnižuje úroveň složitosti a tak dále a tak dále. Neboli prostě řečeno, místo zjednodušení se pravidla dále zesložitují a to téma trvalé udržitelnosti. Tady jsou tři vrstvy. Základní vrstva požadavků na ochranu životního prostředí a závazků. A k tomu ještě od letošního roku dál SZP zavádí nový politický nástroj v pilíři 1 a to je zelená přímá platba. To představuje 30 vnitrostátních přímých plateb a farmáři musí respektovat základní postupy trvalé udržitelnosti. Takže pro farmáře který se snaží vyhovět požadavkům nové SZP, a když se snažíme zjistit, jestli farmář postupuje tak, jak má, tak tím vytváříme další vrstvu problémů a byrokracie. A ta třetí vrstva, která je nad stavbou, nad těmi povinnými prvky, kdy tedy stá, právní stát bude nadále uh, hrát roli a je tady uh, rozvoj venkova, rozvoj venkova, Eh, dobrovolná opatření, eh, která mají vztah ke změnám eh, klimatu. Já se nechci vyjadřovat k žádoucnosti těchto cílů, k jejich vhodnosti. Chci jenom říci, že pomocí tohoto systému více než kdy předtím nastolujeme otázku, na kterou se tento výbor snaží odpovědět, a to je potřeba dosáhnout správné rovnováhy mezi snižováním byrokratické zátěže a na druhé straně účinné finanční kontroly. Kontroly SZP už teď nás stojí asi 4 miliardy euro za rok. Obávám se, že v období nové SZP při jejím postupném zavádění se dočkáme i vyšší chybovosti v nálezech eh, účetního dvora místo nižší chybovosti. Takže chybovost, o které v tomto výboru hovoříme každý den, tu budeme mít před sebou v ještě horší formě letos, příští rok, v prvním a druhém pilíři SZP. Takže ty otázky, které navrhuji, že je potřeba v rámci této zprávy prodebatovat, jsou nákladová účinnost kontrol, jak jsem řekl, stojí nás 4 miliardy euro za rok. A my musíme postupovat samozřejmě v rámci SZP. Co tedy můžeme v tom rámci dělat? Já bych si přál, kontroly provádět více na základě výkonnosti. Tak, jak to stojí v nadpisu té zprávy z vlastní iniciativy. A domnívám se, že kdybychom tohoto dosáhli, tak společně s tím bychom docílili té, toho kýženého zjednodušení. A Tyto dva aspekty společně by, doufejme, znamenaly lepší nákladovou účinnost kontrol a tím pádem snížení nákladů a lepší ochranu finančních zájmů. účinnější a rozumné využívání kontrol na základě rizika, to je jedno takové velké téma, kterým se zabývám. Tyto myšlenky sebou nesou i určité hrozby, ale nebudu tyto hrozby teď dopodrobna vysvětlovat. Dostupnost fakticky správných a spolehlivých údajů pro účetní dvůr je také klíčová věc, jak toho dosáhnout. Jak přinutit členské státy a platební agentury, aby vykazovali správné údaje komisi. Takže toto jsou ty klíčové otázky. Existují různé možnosti, jak našich cílů dosáhnout. Všechny je nemohu v této zprávě z vlastní iniciativy zmínit. Jednou možností by bylo stavět na, hla, na té nové úloze certifikačních orgánů, tak jak je definuje eh, nové finanční nařízení a nařízení SZP. Cílem zde by bylo uvést do praxe eh, jednotný auditní systém s, jedni, s jediným řetězem audite, auditů od finančních institucí k příjemci. To je velice ambiciozní cíl, ale je to cíl, nad nímž bychom se mohli zamyslet. Jiný, jinou možností by mohlo být se zamyslet nad flexibilní organizací kontrol. Bychom zavést kontroly na základě výkonnosti a ty propojit s lepší auditní strategií založenou na rizicích. To by snad mohlo přinést žádoucí účinek. A jsou zde i hrozby, jak jsem řekl, když budeme vycházet z toho systému na základě rizik a zavedeme více kontrol, když bude více rizik, chyb, tak tím vytvoříme takový bludný kruh, kde budeme nacházet stále více chyb, když budeme používat ten systém založený na rizicích. Takže to jsou ty otázky, které si musíme položit. Tato zpráva vznikne na základě eh, platné legislativy. Je potřeba vzít v úvahu, co se týče harmonogramu, časového plánu, ku příkladu nařízení o přímých platbách, které předpokládá, že do března 2017 Komise bude prezentovat hodnotící zprávu o provádění ustanovení, která se týkají EFA, eh, eh, e tedy ekologicky zaměřených oblastí. Se týká určitého procentu orné půdy, když máte víc než 15 hektarů, a také nařízení o hodnocení a monitoringu SZP. Zpráva komise by měla být do konce roku 2018. Takže to jsou ty hlavní body toho harmonogramu, který nás do následujících let čeká. A teď, co se týče toho časového plánu této zprávy z vlastní iniciativy, dnes tedy dochází k první výměně názorů a přesně jeden měsíc ode dneška, 24. března, zorganizujeme veřejné slyšení a komisař pro zemědělství eh, Phil Hogan už eh, oznámil, že se zúčastní našeho, našeho slyšení. Budeme mít i zástupce eh, z účetního dvora, zástupce farmářů. Bude tady nový předseda Fóra pro budoucnost zemědělství, pan Potočník. A po veřejném slyšení proběhne diskuse o návrhu zprávy buď 13. nebo 14. dubna a poté lhůta pro zaslání pozměňovacích návrhů a hlasování ve výboru se čeká v květnu a očekávané hlasování na plenárním zasedání bude v červnu. To je ode mě vše. Děkuji mnohokrát za představení. Má někdo, rád by se někdo vyjádřil? Ne, takže já bych dala nyní slovo komisi generálnímu řediteli panu Megelemu. Prosím. Děkuji. Já nejprve eh, řeknu, že tato zpráva vzbudila náš zájem. My si uvědomujeme, že kontroly SZP představují obrovský byrokratický úkol jak pro členské státy, tak pro komisi a účetní dvůr. V SZP máme asi 15 milionů operací za rok tuto dobu, to znamená asi 900 tisíc až milion kontrol na místě provedených na rok. Když najdeme prostředky, jak toto zjednodušit, jak snížit to administrat, tu administrativní zátěž, která z toho vyplývá, a pan Sarvama zmínil eh, to číslo asi 4 miliard euro nákladů na řízení a kontrolu těch eh, systémů, tak to by byla obrovská výhoda. Dovolte dvě nebo tři stručné poznámky, které se týkají eh, těch otázek vznesených. Musíme poznamenat, že to kontrolní úsilí ze strany členské, členských států a komise jsou určovány vlastně těmi věcnými schématy politik, které jsou zavedeny. Čím složitější politické schéma, tím také složitější budou kontroly. To představuje určité omezení možnost zjednodušit kontroly, nechceme-li snížit jejich účinnost a schopnost odhalovat chyby. Dále my eh, fungujeme v řízení, vlastně eh, v prostředí sdíleného řízení, což znamená, že veškeré tyto kontroly musí provádět členské státy. A to znamená, že určitá část odpovědností za zorganizování těchto kontrol tím nejjednodušším způsobem spadá na bedra členských států. To je třeba vzít v potaz, když hovoříme o tom problému. A za třetí, podle kontrolních pravidel která jsou uvedena v relevantních nařízeních, jsou tyto kontroly z větší míry založeny na riziku. Je zde element reprezentativnosti, ale více méně vycházejí z rizika. Eh, účelem je nalézt černé ovce a já eh, v této fázi nezdílím názor eh, zpravodaje, že když nalezneme více chyb, že je to problém, když v první úrovni nalezneme mnoho chyb, tak to povede obecně ke snížení chybovosti, protože členské státy budou schopny najít ty chyby u zdroje. A to je to, co chceme. Eh, zjednodušení Evropskou komisi velmi zajímá. Komise řekla naprosto jasně, že je to jednou z priorit. Napsali jsme jak radě, tak Evropskému parlamentu s eh, žádostí o návrhy. Umím si představit, že v důsledku této zprávy nějaké návrhy na zjednodušení dostaneme a těšíme se na spolupráci se spravodajem. Pokusíme se mu maximálně pomoci při přípravě této zprávy a i v debatách tohoto výboru budeme chtít pomoci. Děkuji. Děkuji panu Megelemu. Nemá zde žádné přihlášky o slovo. Přeji si ještě jednou vysloupit pan zpravodaj? Jenom velice stručně, abych odpověděl komisi. Já jsem eh, jenom jak si nahodil tu otázku, jestli by bylo možné, že nalezení více chyb by vedlo zase k větší míře chybovosti. Netvrdím, že to tak bude. V zásadě hovoříme o tom samém, což znamená, že je v zájmu nás všech, abychom měli účinné a nákladově účinné kontroly, které by pokud možno odhalily veškeré významné problémy. V ideálním případě bych, bychom se rozjížděli pouze na farmy a parcely, které se dopustily chyb při těch kontrolách. Ale než se tedy do takového ideálního světa dostaneme, tak eh, budeme muset vyzkoušet řadu kroků a snažit se o větší účinnost. Jedna eh, drobnost, eh, na kterou bych chtěl zareagovat, je to, a já uvedu jenom jeden příklad, rozhodně nepůjdu do žádných podrobností. Systém ES eh, e měl přinést eh, měl přinést eh, větší účinnost, přesné měření pozemkových parcel. Ale, takže my bychom měli mít přesné údaje o každé parcele, jak je veliká, jaká je její rozloha. Ale provádějí se nové kontroly a každoročně, nevím přesně kolik, ale musí toho být hodně, zjišťujeme určité rozdíly. Neboli farmáři nemohou vlastně důvěřovat tomu eh, systému. Je to trochu kavkovská situace. Když eh, se jim řekne, že teď mají parcelu digitalizovanou, je, má rozlohu takovou a takovou, farmář uvede tento údaj do dokumentu a nakonec se zjistí, že to tak není, že ta rozloha je jiná. Takže to je takový bludný kruh. To je asi jenom jeden z mnoha příkladů, na které by bylo potřeba se podívat, zamyslet se a snížit počet kontrol, které bude potřeba provést. To je všechno ode mě, děkuji. Já eh, se musím sama přihlásit o slovo, Zařadila jsem se na seznam řečníků. Já tady slýchám neustále, že je příliš mnoho kontrol a měli bychom otevřeně hovořit o tom, co nekontrolujeme, například u těch tržních opatření, tam bychom mohli začít. A pak eh, zjišťujeme, že 95% se vůbec nekontroluje, kontroluje se pouze 5% a zbylých 90%, 5% se odhaduje. A těch 5% kontrol, ano, tam je to velmi řádně provedeno. Já tady nechci buzovat dojem, že nechceme eh, každoročně stoprocentně znovu vyměřovat celou Evropu, to jistě ne, ale ty kontroly, které jsou, ty se konat musí. V opačném případě si nedovedu představit, že by ten systém fungoval, protože jsem velice zvědavá na tu zprávu, neboť každý, kdo přichází s návrhy, a já si myslím, že je to dobré, aby se předkládaly návrhy, ale nechci tady vzbuzovat dojem, že e, příliš mnoho kontrolujeme. Pan Megle možná k tomu ještě něco podotkne. Ještě jsem zapomněla dát slovo zástupkyni účetního dvora, paní Lamar, respektive panovi Lamar. Děkuji, paní předsedající. S radostí jsem vyslechl, že se vlastně to týká kontrol ze strany členských států, ne kontrol prováděných účetním dvorem, protože my těch kontrol neprovádíme. Eh, neprovádíme tolik, asi 180 za každý pilíř. Já chci říci, že ta myšlenka koncepce jednotného nebo jediného auditu eh, ta vznikla ve stanovisku 2 eh, v roce 2004 eh, v účetním dvoře. Byla to zpráva z vlastní iniciativy Nasera Hamita, ale myslím, že ještě budeme muset vyčkat, než se nám podaří naplnit všechna doporučení v té zprávě. Nová úloha certifikačních orgánů by mohla sehrát významnou úlohu v tom novém systému. V účetním dvoře vkládáme velké naděje ve zlepšení, ke kterým by mohlo dojít v tomto směru. I když ta úloha certifikačních orgánů prozatím nepotvrdila to naše očekávání. Učenímu eh, dvoru nejde o větší počet kontrol, ale o kvalitnější kontroly. Ve výroční zprávě účetního dvora za letošní rok v obou pilířích v eh, zemědělství, pilíř 1 do rozvoj venkova, jsme poukázali na významné procento chyb, kterým by bývalo bylo možno zabránit, kdyby se kontroly lépe prováděly. Takže především jde o kvalitnější, lepší kontroly, než o to provádět kontrol více. Ale účetní dvůr by velice zajímalo moci využít práci i dalších orgánů, pokud tedy budeme moci se spolehnout na kvalitu a metodologii prováděných kontrol. My eh, vlastně jsme eh, kontrolovali spolehli, spolehlivost eh, kontrol členských států loni, zjistili jsme, že moc spolehlivé nejsou. A co se týče kontrol založených na riziku, pan Mekle už se dotkl vysokého procenta kontrol prováděných na základě rizika ze strany členských států. V účetním dvoře my jsme v určitém slova smyslu omezeni, protože my musíme vybírat vzorky náhodné a ten, to náhodné vzorkování musí být reprezentativní, protože nemůžeme extrapolovat výsledky. Takže co se týče kontrol vycházejících z rizika, nemůžeme je provádět úplně stoprocentně. A ještě pár slov na závěr. Je to možná s křížkem po funuse, ale eh, Účetní dvůr se snaží optimalizovat své auditní výsledky a poprvé, co se týče auditu udělení absolutoria, v letošním roce se zabýváme i otázkami výkonnosti, takže se snažíme optimalizovat auditní práci a výsledky, které z ní můžeme získat. Děkuji vám. Děkuji. A ještě jednou poprosím pana Mögeleho. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád zareagoval na eh, ty dvě poznámky systému identifikace eh, parcel. Eh, za prvé, ten systém LPIS vznikl proto, aby bylo možné provádět 100 správních kontrol co se týče žádostí o přímé platby a dalších opatření týkajících se plocha, ploch, což znamená, že máme ve 100% správní kontroly, jestli eh, tedy žádosti ze strany farmářů eh, jsou správné, provádí se křížové, křížové kontroly, eh, kontrolují se referenční parcely a kvalita informace. Na základě toho 5 kontrol na místě se také provádí, ty normálně se stávají eh, z přeměření té oblasti. My musíme vzít v úvahu, a účetní dvůr by to asi snadno potvrdil, že během těchto kontrol na místě se často zjišťuje, že deklarace, kterou vlastně nahlásil farmář, která může mít, být v souladu v LPIS, neodpovídá skutečnosti v terénu, což znamená, že ta parcela, kterou využívá, je třeba manší, že některé parcely se nevyužívají tak, jak se deklarují, že se využívají a tak dále a tak dále. A jakmile dojde eh, k odchylce mezi té, tou deklarovanou výměrou a, a využitím parcely, tak je potřeba zavést ty přiměřené opravy a ty nezbytné snížení, ta nezbytná snížení plateb. A když toto zjistí účetní dvůr a nezjistí to eh, členský stát, tak to jsou chyby, které se dostanou do DASu a jak víte, eh, máme potom veliký problém eh, tedy v debatách o udělení absolutoria. Myslím, že je potřeba toto říci na rovinu, že 100% správných kontrol na základě LPIS a správné LPIS je nenahraditelný nástrojem, který nám v tom pomáhá. To také bylo uznáno ve výroční zprávě účetního dvora a na základě těch přeměření v těch 5% kontrole kontrol na místě, tam, kde zjistíme, že tedy ta, eh, to, co je deklarováno, neodpovídá eh, té skutečnosti. Děkuji. Děkuji. Já bych se ještě ráda zeptala na jednu věc, pokud smíme. Letos sm... respektive v roce 2013 jsme měli velké opravy eh, komise, co se týkalo míry chybovosti, kterou oznámili platební orgány. Jak k tomu přistoupíte? Co uděláte s těmi veškerými korektorami? Vy jste nám je oznámili, my jsme to vzali na vědomí a dali jsme jim prominentní místo ve zprávě o udělení absolutoria. Co s tím tedy je? Máme to jen tak nechat plavat? A samozřejmě máme zde ty finanční opravy, ty korektury, ale co se stane s těmi skorigovanými sděleními? členských států. Co jim uděláte? Co s nimi uděláte? Pohrozíte jim prstem, tak už to nikdy nedělejte, jako malým dětem? No nejdřív jste řekla ano, že dojde k těm finančním opravám, tedy vždy, když s pomocí našich auditů zjistíme, že kontrolní systémy nejsou v pořádku, že například LPIS není v dobrém stavu, tak z toho vidíme riziko pro evropský rozpočet. Toto riziko odhadneme zcela konkrétně a co možná nejpřesněji a pak eh, naplánujeme finanční opravy. To je první krok. A druhý krok spočívá v tom, že ve výroč, jak se viděli ve výroční zprávě komise, že vždy kdy máme větší míru chybovosti než 5%, tak máme naplánováno rezervu, která je nutně zpětá s akčním plánem a to tež se děje v mnoha případech mezi dvěma a pěti procenty, i když jde na základě skutečného rizika a pokroku, které udělí členské státy v oceňování chyb, někdy odlišujeme, rozlišujeme a můžeme také dospět k výsledku, že v určitém případě prostě není nutný ten akční plán. Ale v rámci těchto akčních plánů, pokud nejsou řádně prováděny, tak od roku 2014 máme možnost pozastavit či zredukovat platby. A pravděpodobně víte, že v jednom případě jsme to takto již udělali. Tam jsme měli první zredukování plateb, to jsme již provedli a v budoucnosti ve srovnatelných případech se to bude opakovat stejným způsobem, takže zde máme v podstatě bezchybný systém, který funguje tak, že v tom okamžiku, kdy se najdou chyby, kdy, budeme, kdy vidíme, že je míra chybovosti více než 2%, zasahujeme jak preventivně, tak korektivně jako komise, což přirozeně neznamená, že pokud je akční plán úspěšně uzavřen, že nedojde k tomu, že znovu můžeme nalézt nějaké chyby. LPIS je systém, který se zakládá na pravidelné aktualizaci, což znamená, že v pravidelných odstupech znovu tedy eh, ty kontroly obnovujeme, nově to interpretujeme a pak můžeme eh, pravděpodobně třeba i někdy zjistit nějaké další chyby v budoucnosti. Ano, ale jakmile se chyby zjistí, tak komise odpovědějícím způsobem i hned zareaguje. Jsem ráda, že to takto slyším. Že se, ale mám ještě dodatečnou otázku. Vy jste udělali například korektury z 0,83% na 5,99%. Myslím, že, že se to týkalo našich britských přátelů. Tedy zkuse, skutečnost, že se nemůžeme spolehnout na uh, údaje z členských států, ta zůstává. Řekli jste jim alespoň mezi čtyřma očima něco k tomu, nebo čím to je, že členské státy hlásí takovéto číselné údaje a vůbec to neodpovídá té realitě, která se u nich odehrává. No, tak je to v prvním, eh, zaprvé tím, že kontroly, které se provádějí v členských státech, zjevně neodhalí skutečnou míru chyb, ke kterým došlo. A ty, ta sdělení o těch skutečně odhalených chybách a jejich počtu pak které neodpovídají realitě, tak jak my se ji snažíme potom zrekonstruovat. Jak dobře víte, my pracujeme na základě auditů, které provádíme v členských států a na základě kontrolních výsledků, které dostáváme od účetního dvora a také na základě kontrolních informací, které nám přenášejí, předávají certifikační orgány. Na základě těchto všech informací se snažíme zrekonstruovat skutečnou míru problémů, ke kterým došlo na místě a z toho vyvodíme poté naše závěry. Vy jste tady narážela na otázku za členské státy nám e, pouze sdělují výsledky nedostatečných kontrol, či zda manipulují výsledky kontrol, které provedly. E, eh, nemáme důkaz, protože by manipulovali výsledky kontrol, které provedli. A proto nemohu tady prohlašovat, že pracujeme s manipulovanými informacemi ze členských států. My jsme v první řadě konfrontováni s tím, že se nám předávají výsledky kontrol, eh, které pravděpodobně ukazují, že ty kontroly nebyly dostatečné. A co děláme my? Rezervy v MAR, akční plány, zredukování či pozastavení plateb a dále finanční opravy, které mohou, jak dobře víte, být velmi bolestné. Děkuji. takže dozvěděli jsem se skutečně velice mnoho, někdo další se o slovo nehlásí, takže jsme dospěli ke konci tohoto bodu na pořadu jednání. Děkujeme za rozpravu a již nyní se těšíme na nové nápady ideje v oblasti kontrol, to nás velmi zajímá. A jsme u bodu číslo 21 až 53. Na pořadu jednání jsou to agentury a udělení absolutoria agenturám. Eh, sloučíme všechny agentury dohromady, probereme to dohromady. Jsme rádi, že jsou mezi námi nyní zástupci agentur a nyní má slovo pan zpravodaj, který nám představí svou zprávu. Je to pan Čarněcky. Prosím, dnes máte před sebou skutečně velký úkol. Děkuji, paní předsedající. Já doufám, že dnes bude mý, můj den vítězství. Po dnešním dopoledni jsem se rozhodl rozdělit své dvě prezentace. Vím, že budu hovořit o agenturách, tak, aby kolegové měli větší možnosti se vyjádřit. Máme 32 agentur, které jsou předmětem udělování absolutoria a EIT, Evropský ústav pro inovace a technologii a jsme získali kvalifikované, kvalifikovaný výrok z účetního dvora. EIT dostal kvalifikovaný výrok už druhý rok za sebou a jsou e, identifikovány víceméně stejné problémy jako loni. Účetní dvůr zase zjistil problémy e, se certifikací soukromých auditních společností kdy tedy Evr- tento Evropský ústav dal finance soukromým společnostem. Jsou tady příjemci EIT, týká se to velké většiny, 87 celkových grantových výdajů EIT. a dále vlastní eh, eh, verifikace ex post za rok 2013 potvrdil, že verifikace ex ante nebyly úplně účinné. Poté, co eh, tedy se zabýval verifikací ex post, musel EIT e získat zpět 3 těch částek kvůli neefektivnostem. Evropský ústav pro inovace a technologie měl také problémy eh, v oblasti zadávání veřejných zakázek, kde se používaly správ, eh, špatné postupy eh, jak v roce 2010, tak v roce 2012. A konečně veškeré tyto chyby a problémy podle účetního dvora společně představují chybovost asi 2 až, 2 až 3 Pouze tyto chyby by stačily k tomu, aby bylo odloženo udělení absolutoria. Další agenturou je Frontex, tedy, který dostal kvalifikovaný výrok už také po druhé, druhý rok za sebou, stejně jako EIT. Mají tam problémy také s ověřováním ex ante. Ovšem Frontex zavedl nové a schválené systémy ověřování ex ante v červnu 2013 eh, a eh, od té většina, většina těch dohod vlastně vznikla v červnu 2013 a proto většina těchto systémů nemohla být eh, auditována. Co se týče eh, správnosti a eh, legality, tam ty kontroly byly také omezeny pouze na tedy transakce, které byly prováděny s členskými státy. Takže ke shrnutí by byl, Frontexu by bylo dobře udělit absolutorium vzhledem k tomu, že zavedl nový upravený systém a opravený systém. Další agentury měly eh, problémy eh, zvláště s legalitou a správností eh, účetnictví, vnitřními kontrolami a prováděním rozpočtu. K nejčetnějším chybám patří, patří vysoká četnost převedení plateb, jak zjišťuje účetní dvůr síť eh, agentur eh, v lednu eh, potvrdila, že tento problém se opakuje už mnoho let za sebou. Je potřeba poznamenat, že mnohé agentury mají víceleté projekty a operace. Takže tam tato převedení prostředků jsou oprávněná. Děkuji. Děkuji. Mám tady zájemce o slovo a má slovo má kolega Zdechovský, prosím. Děkuji, paní předsedkyně, drazí kolegové. Nejprve bych chtěl poděkovat Evropskému účetnímu dvoru za výbornou práci při hodnocení realizace rozpočtu za rok 2013 evropských agentur a také bych chtěl poděkovat panu zpravodajovi pro discharge panu czarneckému za skvělou práci při přípravě eh, této velmi rozsáhlé zprávy a v neposlední řadě děkuji i agenturám za jejich spolupráci a kooperaci na tomto materiálu. nerad bych se opakoval eh, k tomu co říkal pan czarnecki a proto jsem se, za, eh, proto jsem se zaměřil na některé body které jsme tady ještě neříkali. Jak vidno z dokumentace a ze slyšení agentur, mnoho agentur má zásadní problém s implementací rozpočtů a nedbalou dokumentací. Vzhledem k tomu, že to jsou evropské peníze, které spravují, peníze daňových poplatníků Evropské unie, musí se tato věc okamžitě začít řešit. Souhlasím tedy s kritikou pana Čarneckého ale chtěl bych dát ještě větší důraz na další problémy které považuji za klíčové. za prvé střet zájmů. mnoho agentur stále bojuje s problémem střetu zájmů a se samotným konceptem. neznamená to sice nutně že zaměstnanci či experti v agenturách mají nějaké střety zájmů ale jde o potenciální prostor pro střet zájmů ať už přímý či nepřímý každá agentura k tomuto přistupuje jinak někde jsou kontrolní mechanismy lépe nastavené a jinde jsou naopak hůře nastavené. komise sice vydala, eh, brožuru pro agentury ale eh, nebo směr pro agentury ale skutečně by měl být jednotný systém přístupu k problematice střetu zájmů vypracovaný v kooperaci s komisí a ombudsmankou ombudsmanka navíc nedávno zpracovala návrhy pro komisi které se konkrétně dotýkají právě střetu zájmů expertních skupin a doporučila komisi aby vypracovala právně závazný rámec k této otázce. toto bych chtěl podpořit protože dominace korporátních zájmů je jednou z věcí která, evropské unii v očích občanů ubližuje stejná pravidla se budou muset eh, vztáhnout i na agentury. evropský účetní dvůr by měl v roce two thousand and fifteen učinit follow up eh, na svou zvláštní zprávu číslo fifteen z roku two thousand and twelve měli bychom mít na mysli především to že střet zájmů by měl být vždy vyloučen před náborem a ne zjišťovat až poté co tady na této komisi opakovaně kritizujeme. v tomto ohledu bych chtěl poukázat především na dvě agentury které jsme nezmínili. v roce two thousand and thirteen byla to agentura efsa která měla 59%, kde mělo 59% členů panelu, eh, kteří měli přímý nebo nepřímý střet zájmů. Dále EMI zase měla experty z organizací, z nichž 79% mělo nepřímé střety zájmů. Na toto je potřeba neustále upozorňovat musíme si uvědomit že tyto eh, agentury eh, eh, regulující jídlo a medicínu které vstupují na evropský trh jsou, jsou jistě oblasti které nechceme aby byly masivně ovlivňovány průmyslem. vítám tedy že mnoho agentur zavádí veřejné konzultace a skutečně chce být transparentní. doufám že v tomto procesu budou i nadále pokračovat další bod je že komise by měla vytvořit nezávislé ohodnocení transparentnosti a integrity agentur na stejném základě na jakém loni vydala svou první anti corruption report a měla by ji vydávat pravidelně zdůrazňuji pravidelně abychom opravdu měli přehled průběžný přehled o plnění eh, této zprávy dále je zde otázka počtu agentur jako takového to pan czarnecki nezmiňoval ale já bych to rád doplnil. v současnosti máme thirty two agentur zdůrazňuji thirty two. tyto agentury vyrostly v posledních letech jako houby po dešti a nikdo se nezabýval zda skutečně tyto agentury agentury potřebujeme a jakou mají náplň nebo přínos pro evropskou unii tento systém se mi zdá absolutně přebujelý a omluvte mě že to řeknu takto přímo ale u některých agentur mám dojem že je zbytečné aby skutečně existovaly jako samostatné entity. část těchto agentur aspoň z těch menších by se mohly začlenit zpět do evropské komise nebo ty s podobným zaměřením by se měly sloučit. s tím souvisí počet sídel některých agentur přijde mi jako absolutní nesmysl že některé agentury mají dvě a více sídel. ano je to politická otázka každá země chce mít svoji agenturu Někteří chtějí mít dvě nebo tři ale je to nelogické a s tím souvisí i e, nároky na to abychom platili vlastně transport lidí mezi jednotlivými sídly existujeme v době digitální techniky. dámy a pánové proč se řada mítinků nemůže odehrávat skrze digitální spojení? a dále chci říct že další eh, věci jako provoz a udržování těchto budov tyto peníze by se daly skutečně smysluplně, smysluplně využít. možná některé agentury ten smích který dnes mají tak brzo přejde protože já se na tuto věc chci zaměřit pro příštích pět let. a třetím problémem který jsem tady říkal a který chci zdůraznit je viditelnost agentur a po našem slyšení jsem se ještě zdůraznil na transparentnost agentur. nemyslím si že všechny agentury mají smysl pro transparentní prezentaci svý, svý práci, své práce. Já jsem se zeptal nebo snažil jsem se soustředit na otázku, zda běžný občan ví o, exist, o existenci evropských agentur odpověď pokud bychom se zeptali běžného občana belgie finska české republiky nebo švédska tak vám řekne že neví. možná že vyjmenuje agenturu která sídlí v jeho zemi ale o dalších agenturách které existují nemá ani ponětí. například Eh, řada agentur to není pouze kritika destruktivní ale je to kritika konstruktivní odvádí skvělou práci. mohl bych tady zmínit třeba agenturu eurojust agentury frontex nebo europol nebo další agentury třeba fra kde jsem měl možnost, eh, kde jsem měl možnost třeba osobně je navštívit nebo s nimi eh, v uplynulých měsících spolupracovat ale jejich práci nikdo nezná. Třeba jsem navštívil v Praze, omluvte mě, ale já jsem Čech, jsem člověk, který je velmi zběhlý, je člověk, který pracoval v public relation. A já jsem nikdy neslyšel o agentuře, která sídlí v Praze, o agentuře GSI, přestože tato agentura jistě odvádí velmi dobrou a výbornou práci. My dáváme skrze agentury tečou stovky milionů eur na viditelnost. Ale tato viditelnost je mnohdy malá nebo bychom řekli nulová. Přitom eh, informační kanály vysoké kvality by měla být absolutní samozřejmost agentur. A to byl můj i konstruktivní návrh pro vás do budoucna. V neposlední řadě bych rád zmínil zastoupení v některých agenturách států takzvaných nových států, eh, nových členských států. Já nevím, jestli Česká republika je nový členský stát. Minule jsme tady kritizovali kolegů za to, že říkal, že pět let je nová agentura, tak my nejsme nový členský stát. Česká republika už je tady deset let a že v některých agenturách nemáme jediné zastoupení že v některých agenturách nemá zastoupení ani polsko a další země je, je věc která je pro mě nepochopitelná. no a jedna věc kterou bych chtěl dát na konec která mě, mě potěšila eh, že eh, některé z agentur ačkoliv zdaleka to není velké množství jaké by bylo ideální se zaměřují na cost effective solution. Eh, přes například agentura cedefop Eh, přesto bych však doporučil aby agentury ještě více využívaly šetrných opatření s environmentálním eh, dopadem. mezi tato šetrná opatření například patří právě zmiňované videokonference aby se ušetřily, ušetřily eh, peníze za cestování. a na závěr bych rád dal jedno doporučení obecně. myslím si že kritizujeme na tomto výboru poměrně dosti, eh, dosti spolupráci třeba jednotlivých členských států eh, s agenturami. Já bych vznesl i kritiku na to že agentury mezi sebou nespolupracují a nevyužívají některých svých prostředků které můžete vzájemně sdílet. myslím si že to je jeden z podnětů do budoucna že když sídlíte v jedné zemi nebo v jednom městě můžete tyto prostředky které máte z peněz evropské unie společně využívat nebo sdílet. děkuji vám za pozornost. Děkuji. Další řečník je kolega Vogen. Děkuji. Děkuji také učednímu dvoru i zpravodaji za jeho zprávu. Uvádí, že s asi dvěma výjimkami je ta zpráva víceméně pozitivní, to vítám. Také vítám eh, poznámky kolegy stínového zpravodaje, zvláště se týče otázky počtu agentur. To je obrovská eh, agentura. Hodně se o tom mluví. Ale je tady také určitá odpovědnost na straně členských států. Vy jste eh, uvedl ve svém příspěvku, že mnoho členských států chtějí mít agenturu vlastně v rámci svých hranic, takže budou bojovat o to, aby si ji mohli podržet. Takže to známe, i agentury mezi sebou bojují, takže i členské státy je potřeba do těch debat eh, zapojit, protože hrají důležitou eh, úlohu. A v tomto eh, smyslu, když hovoříme o udělení absolutoria těch, těmto agenturám a o doporučení tedy absolutoria všem 32 agenturám. Je to všechno víceméně pozitivní, i když jsou určité problémy, na některé už kolegové poukázali, zvlášť na skutečnost, že některé ty agentury stále ještě neschválili pokyny komise o transparentnosti, o potřebě zveřejnit eh, eh, informace o řízení, o eh, finančních zájmech, a bylo by také dobré zjistit, proč ještě jsou nedostatky, co týče deseti agentur a další problémy eh, je eh, problémem, eh, na který se upozorňuje ve zprávě, jsou, je vysoká úroveň těch převáděných plateb z roku na rok. To je znepokojivé, protože k tomu nedochází jenom jeden rok, ale během několika let Ukazuje to možná na systematický problém, systémový problém, i když mnohdy je to tak, že agentury jsou schopny poskytnout vysvětlení, proč se ty prostředky musí převádět. Ale přece jenom asi by bylo dobré, aby agentury letos vysvětlili eh, k plánování rozpočtu. A dále eh, otázky zaměstnanosti, počtu zaměstnanců, Eh, nedostatku zdrojů. Mnohé agentury uvádějí, že mají problémy s plněním svého mandátu vzhledem k tomu, že mají nedostatek finančních prostředků. Ale když se podíváme na nárůsty rozpočtu v posledních třech letech, tak uvidíme, že většina agentur měla určitý nárůst rozpočtu Takže co se týče otázky zdrojů, které agentury mají, proč mají pocit, že mají nedostatek peněz a jestli se domnívají, že nedostatek finančních prostředků má negativní vliv na jejich výkonnost, to by také byla důležitá otázka. To jenom několik tady bylo poznámek za socialisty. Děkuji. Jako další kolega Javor, pěte. Prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Nejdříve bych chtěl eh, poděkovat panu Černěckému za odvedenou práci. Eh, byla to skutečně obrovská práce, 32 agentur, kterým udělujeme absolutorium. Ještě jednou mnohokrát děkuji. Rád bych něco podotkl ke třem agenturám. Jsou poznámky, které jsou také zmiňovány v dokumentu a něk- o některých věcech se již hovořilo. Za prvé bezpečnost potravin, tedy agentura EFSA. V souvislosti s EFSA pro mne ta nejdůležitější věc je nezávislost této agentury. Nezávislost na velkém zemědělském biznesu, na velkých potravinářských podnicích. Jak je zaručit? Zárukou toho musí být systém pravidel, který zajistí, aby ty dopady rollover a překrývání tedy obou sektorů agentury a ekonomiky, aby k němu nedocházelo. Na druhou stranu máme každoročně problémy, které se týkají EFSI a které stále zůstávají nedořešené. I v minulém roce Evropský parlament vyzval agenturu EFSA, aby zavedla dvouleté přechodné období, ale EFSA tak to neučinila. EFSA nyní zveřejnila novou verzi politiky nezávislosti, ale v podstatě se jedná pouze o jakési přeformulování té staré politiky a není to nějaká skutečná revize. Myslím si, že vše, co jsme dříve požadovali, bychom měli bývali dostat. Tak tomu ovšem nebylo. I evropský ombudsman toto kritizoval a vyzval EFSU, aby se věnovala střetu zájmu a zrevidovala své předpisy, které se týkají možného střetu zájmu. Takže zde, myslím, je důležité, aby parlament vyvíjel nátlak. EPSA musí zavést veškerá potřebná opatření, tak, aby byli evropští občané v bezpečné situaci, aby věděli, že není, že není možné, aby docházelo k překrývání mezi biznesem a Evropskou agenturou a vzájemnému ovlivňování těchto dvou oblastí. A dále agentura Frontex. Zde vidíme dva problémy. Za prvé, a zmiňoval to také účetní dvůr. Týká se to přístupu k různým nástrojům. Je to velice chaotické, neexistují jednotná pravidla pro tyto různé oblasti. Účetní dvůr nemůže v této oblasti provádět audity, neboť nemá přístup k informacím a neexistuje žádné schrnutí toho, jaké úkoly se provádějí v jednotlivých členských státech a k jakým nákladům to vede. Takže měli bychom k této věci přistoupit skutečně jednotně. Potřebujeme jednotný dokument a potřebujeme mít jedno, na jednom místě zdokumentované veškeré smlouvy. A má třetí poznámka se netýká pouze Frontexu a sídla Frontexu, je to problém, který se objevuje i v dalších agenturách. Neexistuje žádná dostatečná domluva se státem, ve kterém se agentura nachází. A pak je zde agentura pro inovace a technologie. Jejíž sídlo je v Maďarsku, v Budapešti, tedy v mé členské zemi. Agentura EIT opětovně čelí obrovským účetním problémům a problémům s notifikací. Například v souvislosti s absolutoriem z minulého roka nezveřejnili vůbec žádná písemné dokumenty o tom, jakým způsobem chtějí v budoucnu zrealizovat doporučení, která jim byla dána. Účetní dvůr rovněž poukázal na problémy v oblasti finančního řízení této agentuře. Bylo by částečně možné určité problémy eliminovat, pokud by agentura dostala k dispozici jisté prostředky, které jsme my již doporučovali, aby tato agentura dostala, již když byla zřizována. Je třeba, aby inovační centra, která jsou vytvářena, mohla odpovědajícím způsobem využívat prostředky, věděla přesně, jak realizovat obchodní plány. A další důležitý problém se týká inovačních projektů. Je třeba mít přesný přehled o tom, eh, na jakou dobu dostávají prostředky a pak má být zajištěný jakýsi follow-up eh, pro roky po uplynutí lhůty, aby měli jistý finanční model. Existují konzorcia, která se zakládají pouze pro využívání evropských prostředků a není vůbec zajištěno, že projekty, která vytváří tato konzorcia, budou trvalé udržitelné, přežijí vlastně tu lhůtu. Proto si myslím, že bychom měli být velice pozorní a zaměřit naši pozornost skutečně zejména na uh, eh, EIT. Ano, kolega Jabo má samozřejmě pravdu s, těmi veškerými ty zprávami. Kolega Černěcky samozřejmě skutečně odvedl obrovskou práci. Dalším na seznam řečníků je kolega Ali, prosím. Vážení kolegové, vážený pane Čarnecký, nejprve chci vyjádřit poděkování za vaši zprávu o udělení absolutoria evropským agenturám za rok 2013. Ta zpráva je excelentní každém aspektu pokrývá všechny aspekty fungování těchto agentur. V roce 2013 analyzoval jste činnosti těchto agentur, jak vyhovují požadavkům Evropské komise, jak zvládají své rozpočty a finance, lidské zdroje a jak spolupracují eh, vzájemně a jak agentury spolupracují s Evropskou komisí a jak také spolupracují s Evropským parlamentem. Já bych rád ale uvedl některé, některá fakta, která na mě udělala dojem. Za prvé jsem nenalezl žádné obecné informace, které se týkají dodávek, eh, veřejných zakázek a způsobu nabírání eh, pracovníků. To jsou všechno aktivity, které mají přímo vliv na využívání finančních zdrojů agentur. Je řada agentur, kde se platby spožďují o více než měsíc. To je ustanovení v nařízení, je to také v pravidlech a nařízení o agenturách samých a tyto opožděné platby je třeba analyzovat jako problém a je třeba zjistit, jakým způsobem to dopadá na příští roky, abychom se vyhnuli těmto spožděním eh, příště. Eh, schodky také rostou každoročně a výbor pro rozpočet, který se tímto zabýval, by chtěl zajistit, aby byly staré závazky uhrazeny. Vy jste uvedl, že některé agentury podepsaly eh, kontrakty s konzultanty, kteří jim budou pomáhat zjednodušit interní postupy. Eh, z toho vyplývá otázka, jestli tyto smlouvy na poskytnutí konzultantských služeb nejsou předražené, jestli vnitřní manažerská kapacita těchto agentur by nestačila na zjednodušení interních procesů za využití jejich vlastních lidských zdrojů, protože eh, každá, vlastně každé jmenování prochází eh, náročným výběrovým procesem a myslím, že interní kapacita lidských zdrojů těchto agentur by se měla lépe využít. Je potřeba se také lépe podívat na fungování agentur, co dělají a také zlepšit účinnost jejich operací. Máme 32 agentur, některé z nich mají mnoho sídel, tak jak to uváděl stínový zpravodaj, ta skutečnost, že některé agentury mají více než jednu centrálu, více než jedno eh, sídlo, takže my nemáme dostatek informací o funkcích a aktivitách těchto agentur. Celý, eh, celá tato kapacita se musí naprosto maximálně využívat, aby bylo možné zajistit, že peníze daňových poplatníků budou skutečně vynakládány účinně. Když hovoříme o vynakládání zdrojů, Asi je to trochu mimo naši linii priorit, ale my musíme zjistit, jak se ty finanční prostředky využívaly a jestli agentury využívají tyto zdroje eh, k naplňování svých cílů, jestli to také poskytuje přidanou hodnotu evropským občanům. Já bych rád uvedl několik příkladů. Ku příkladu Agentura pro základní práva. To je agentura, která zajišťuje sledování a úctu k základním právům a svobodám v Evropské unii, poskytuje minimální standardy, co se týče eh, respektování důstojnosti v, zacházení s lidmi, eh, nediskriminace na základě věku, rasy, politické příslušnosti a tak dále. V tomto ohledu by mě zajímalo, po uplynutí fiskálního roku v budoucnosti bych rád viděl jasný obrázek, jakým způsobem tato agentura přispěla k lepšímu chápání základních práv. A co se týče současné situace v oblasti bezpečnosti, ta se zhoršila. V Evropské unii to je základní problém, kterému se musíme věnovat. Ovšem, tyto agentury musí podporovat Evropskou komisi a další instituce a e, činit e, optimální rozhodnutí a rozhodnutí založená na e, faktech. Další otázka, která se nabízí, jestli agentury podporují členské státy, ku příkladu, jestli ta Agentura pro respektování základních práv podporuje volný pohyb lidí, kapitálu, služeb a tak dále. A ještě jedna poznámka nebo doplnění k vašemu textu eh, se týká Frontexu. S ohledem na současnou situaci v Evropské unii a v celém regionu se domnívám, že by bylo dobře Eh, uvažovat o získání větších zkušeností od Frontexu, udělat si lepší eh, představu o migračních tlacích z Blízkého východu, Sýrie, Iráku. Členské státy, které jsou na vnější hranici Evropské unie, ku příkladu Bulharsko, moje rodná země, tam by mělo být spravedlivé rozdělování finančních zdrojů. Eh, členské ztráty na vnějších hranicích Evropské unie nemohou být ponechány, eh, aby sami zvládali obrovské migrační tlaky, protože to má negativní vliv i nakonec nejenom na tyto státy, ale i na ostatní členské státy. Mezi členskými státy by měla být solidarita, co se týče odpovědnosti vůči Evropské unii a jejím občanům. Domnívám se, že kdybychom spojili naše úsilí, kdybychom zlepšili propojení, spolupráci mezi agenturami a kdybychom zlepšili účinné využívání nákladů a kdybychom zlepšili řízení agentur, že bychom dospěli k pozitivnímu výsledku a to by mělo být jednou z priorit naší analýzy při udělování absolutoria agentuře. Děkuji. Děkuji mnohokrát. A jako další kolega Kelme. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já také se připojuji ke slovům díků kolegovi Černěckému za skutečně obsáhlou práci, kterou odvedl. Budu stručný, neboť mnohé již bylo řečeno, ale přesto eh, je pro mne důležité, abych ještě jednou potrhl několik bodů. Myslím si, že to, co nyní probíráme pod tímto bodem na pořadu jednání, souvisí s body na pořadu jednání, které jsme probírali před chvílí. Já bych to formuloval velmi provokativně, je možné velice řádným způsobem velmi neefektivně vydávat prostředky. A proto si myslím, že bychom více než kdy, kdy se měli soustředit na to, kdo vlastně vytváří jaký užitek u nás v Evropské unii, v našich institucích. A tady mám příklad, vezmu jako příklad externí agentury tak e, právě v jejich případě je téměř e, predestinováno, že je třeba ukázat jednu věc. V Evropské unii máme velkou nevýhodu. Nejsme schopni se schopnout na nejmenším společném jmenovateli, většinou se shodneme na tom nejdražším. Hledáme tedy nějaká řešení, samozřejmě je to v odpovědnosti členských států, ale ty jsou potom jaksi velmi žárliví, závidí si navzájem, sledují, kdo co dostal a pokud jiný členský stát něco dostal, tak chtějí také něco. A tady je třeba zajistit více transparentnosti a také to, abychom se soustředili celkově na ty hlavní linie. Agentura Frontex je zde dobrým příkladem. Na jedné straně investujeme do této agentury peníze, což je jistě správné a důležité, ale není to jaksi domyšleno do konce. Pokud zároveň, a to je nesporné, víme, že Dublin 2 v podstatě již nemá vůbec žádný účinek, že je ignorován, tak zde mám skutečně pouze něco, kam dáváme peníze, ale nemáme společnou koordinovanou politiku, která by byla skutečně realizována. Ta chybí. A proto jsem toho názoru, že na toto se musíme soustředit, musíme s tím něco udělat, musíme být s to okázat občanům, kde jsme dokázali něčeho dosáhnout, něco prosadit. Já například jsem toho názoru, že problematika uprchlíků také nemůže jít pouze na úkor zemí, který, které náhodně mají relativně velkou vnější hranici. Je to náš společný evropský úkol, který musíme společně financovat. Tedy je třeba zajistit transparentnost, podívat se na to, jaké náklady eh, mají naše instituce a jaký jakého užitku docilují. V takovémto případě můžeme počítat s tím, že naši evropští občany se více budou zajímat o Evropu a budou ji více fandit. Děkuji. Kdo z agentur by si přál vystoupit? Zástupce agentury pro lidská práva. Prosím. Thank you very much. Děkuji, paní předsedající za pozvání, že jsme sem mohli přijet a vyslechnout si příspěvky. Chci také poděkovat zpravodaji za jeho skvělou zprávu. A samozřejmě bereme na vědomí vaše konstruktivní poznámky, co se týče převáděných peněz. Určitě v budoucnu nalezneme možnost, jak charakterizovat tento systemicky se opakující problém, kterému bude potřeba se lépe věnovat. Eh, nemohu, eh, nemohu hovořit za všechny agentury, eh, většina otázek se týkala konkrétních agentur, k tomu mluvit nebudu. Opat, odpověd, odpovím tedy pouze na otázky, které se týkaly naší agentury nebo obecně v reakci na pana Zdechovského. Já vám děkuji za vaše vyjádření také. Co se týče střetu zájmu, o něm jste hovořil, to je nás vážně znepokojuje. My eh, se zabýváme tím, jakým způsobem toto vyřešit, jak dosáhnout té správné rovnováhy v září 2014, to znamená o něco více než před šesti měsíci, jsme eh, uspořádali průzkum, kde jsme se dotázali všech agentur, do jaké míry zavedly relevantní politiky a v té době to bylo 88 agentur. Já jsem si jist, že zbývajících 12 už dnes nebo do konce roku pravděpodobně už také všechny politiky zavedly. Takže eh, ten rámec již zde v současné době existuje. A když jsme se jich potom eh, optali, do jaké míry eh, implementovali další aspekty, co se týče zveřejňování životopisů a nebo, nebo finanční zájmy nejvyššího řízení a dalších expertů. Tehdy to bylo 61%, takže více než polovina těch agentur už učinila ještě tento další krok. Není to jediný krok, ale je to důležitý krok eh, tedy k transparentnosti. Takže z tohoto hlediska lze říci, že agentury eh, vykročily správným směrem, ale musíme je dále sledovat, jak si budou vést a jak jste správně řekl, je ta situace značně složitá. Co se týče komunikace, O tom jste také hovořil, o zviditelnění agentur. Během posledního roku, během předsednictví za uh, síť agentur jako Agentura pro lidská práva, uh, naším cílem koordinování za ten rok eh, jsme se snažili zvýšit vlastně zviditelnění těch agentur, zvýšit povědomí o existenci těch agentur. Eh, udělali jsme určitý pokrok, ještě mnoho práce nám zbývá, není to něco, co lze zvládnout přes noc. Jedním z nedávných kroků, o kterém jsme i komunikovali eh, s komisí, bylo, jakým způsobem propojit spolupráci s komisí eh, v, ve zviditelňování, abychom eh, zajistili synergii, abychom zbytečně nedublovali něco, co už je zavedeno ze strany komise, do jaké míry bychom mohli využít některé ze služeb komise. Takže to je jenom jedna z iniciativ, ale eh, i další iniciativy směřují k tomuto cíli. Co se týče lepší synergie mezi agenturami, co se týče administrativních záležitostí, Vždy je co zlepšovat, ale my se velice o toto snažíme mezi agenturami. Použiji jako příklad mou agenturu eh, pro lidská práva. Teď máme sedm eh, dohod o úrovni služeb s ostatními agenturami, o, o eh, různých aspektech řízení a nabízíme i komisi eh, spolupráci v tomto směru. Minulý týden jsme vytvořili síť agentur, jejich ředitelů a šéfů administrativ, co se týče ABM, ABP, ABC. Byl, to bylo dohodnuto. To se týká hlavně auditů a toho, o čem zde hovoříme. A bude to také důležitým krokem kupředu tento rámec zavést. Rámec, tedy který podpořili všichni ředitele agentur. A také jsme po deseti letech debat s komisí eh, na téma eh, takzvaného systému eh, SISPE, ten se týká otázek personalistiky, Eh, jsme zavedli systém, který umožní eh, velké úspory a zlepšení účinnosti. Jak jsem řekl, hovořilo se o tom asi 10 let s komisí a teď už konečně jsme ten systém SISPE zavedli. Mohl bych pokračovat, co se týče zadávání veřejných zakázek bilaterálně, kde si agentury vzájemně pomáhají a řadu dalších kroků spolupráce. Dovolte ještě zmínit dva aspekty, o kterých byla řeč, myslím, pan Javor o tom hovořil, dohody sít, ty jsou součástí té celkové cestovní mapy, že je potřeba tedy eh, zakládat tyto dohody. Minulý týden byla schůzka eh, ředitelů. Čeká nás ještě mnoho práce. My musíme být pevní vůči členským státům. Některé eh, členské, eh, eh, některé agentury ještě po mnoha letech jednání členskými státy nemají podepsanou smlouvu o sídle a je to politování hodné, má to veliký dopad na to, jak mohou agentury pracovat. A konečně panu Nečemimu, tam padla řada otázek směrem Eh, k agentuře pro eh, základní práva. Tady asi není eh, vhodný prostor k detailnímu vysvětlování naší práce. Rád to udělám osobně, ale my jsme byli předmětem externího hodnocení po prvních pěti letech naší, našeho fungování. S tím výsledkem jsme byli velice spokojeni, protože bylo jasné, když současnění aktéři, jako třeba komise a členské státy, byli dotázány, tak jsme měli velice pozitivní dopad na řadu témat, která se týkají naší práce, antidiskriminace, práva dítěte, eh, přístup ke spravedlnosti a nedávný výsledek, eh, na který jsem zvláště hrdý, je eh, náš úspěch, co se týče strategie vnitřní bezpečnosti. Poprvé nyní vidíme, že Evropská unie hovoří o Eh, lidských právech i při vypracovávání strategií pro vnitřní bezpečnost. To je potřeba samozřejmě sjednotit ve všech oblastech, ale když se začne hovořit o těchto tématech i v oblasti bezpečnosti, tak je to velice významný úspěch a myslím, že agentura pro základní práva tím značně přispěla této situaci. Já velice rád s vámi vstoupím v další Eh, debatu, v další dialog na téma konkrétních eh, úkolů naší agentury. Obecně všechny agentury vám předali dokument, co se týče udělování absolutoria, přesně tak, jak jste si přáli, která se týkala přidané, který se týkal přidané hodnoty agentur, tak abyste se mohli přesvědčit, jak alespoň my jako agentury vnímáme tu přidanou hodnotu, kterou vytváříme může to posloužit alespoň jako podklad pro diskusy. Ten dokument se nazývá Přehled eh, základních úkolů, přidané hodnoty a zdrojů, takže tam se hovoří o eh, všech těchto aspektech a všechno to se týká především zodpovědnosti za to, co děláme a jak využíváme peníze do nových paplatníků. Děkuji paní předsedající za slovo. Děkuji. Vítáme velmi předložení tohoto dokumentu. Jsem velmi napjatá, těším se a děkuji za tuto myšlenku. A dále za další agenturu je pan Ken. Prosím. Děkuji. Já bych rád poděkoval poslancům parlamentu za relevantní a cené připomínky, které zde zazněly k agentuře EIT a zvláště ke zprávě účetního dvora o našem provozu v roce 2013. Rád bych zareagoval především na ty, dvě, na ty dva hlavní problémy, to znamená chybovost eh, odhalovanou během kontrol, ta je vysoká a také problémy se zadáváním veřejných zakázek. Stručně se ale chci vyjádřit i ke čtyřem obecnějším otázkám, které se přímo či nepřímo týkaly EIT. Eh, otázka účinnosti operací, spolupráce s dalšími agenturami, eh, otázka personalistiky a sledování dopadu na výsledky. To jsou zcela základní otázky, jimž se velmi věnujeme a právě teď na nich pracujeme. Nejprve tedy chybovost a uh, úroveň kontrol. Na vysvětlenou naše kontroly vyplývají ze třech úrovní kontrol. Za prvé kontroly prováděné přímo eh, příjemci. Tady je vydání eh, certifikátu o nákladech, které nás ujišťují o úrovni provedených kontrol. Tady byly odhaleny nedostatky předchozích eh, letech, co se týče těch certifikátů nákladů ze strany účetního dvora, ale my jsme v předchozích letech zavedli určitá opatření ke zlepšení kvality těchto certifikátů nákladů a jsou teď tedy tyto certifikáty mnohem spolehlivější než třeba v roce 2013. Druhá úroveň kontrol to jsou naše vlastní kontroly ex ante prováděné EIT ze strany EIT. To je kombinace kontrol, které jsou založeny na kontrole těch eh, certifikátů, kontroly eh, nákladů, tam sledujeme veškeré nedostatky a efektivně eh, se nám daří zabraňovat chybám a vyplacení tedy plateb za jakékoliv výdaje, které by nebyly, eh, nebyly způsobilé. A potom eh, kontroly externími auditory a to právě vede k těm chybovostem, o kterých se hovoří, které jsou zdále ještě považovány za příliš vysoké. Chci ale vysvětlit, že tyto audity ex post mají dva elementy. Element založený na riziku, to znamená vzorkování, výběr vzorku, které považujeme za zvláště rizikové, to právě vede k, chybové, eh, k vysoké chybovosti a potom vzorek, který je zcela náhodný. A tady Eh, ta chybovost je jenom 1,37 Podle nás to není příliš vysoká chybovost v porovnání s jinými programy, ku příkladu pro politiku výzkumu, kde ty chybovosti jsou mnohem vyšší. Takže vzhledem ke třem úrovním kontrol a k prováděným kontrolám se domníváme, že všechny ty úrovně se zlepšují, zlepšily se porovnání s minulými roky a my velice bedlivě sledujeme, aby žádné platby neproběhly co se týče výdajů, které by nebyly způsobilé. Omlouvám se, že jsem šel do takových podrobností, ale považoval jsem to za nutné. Co se týče zadávání veřejných zakázek eh, námi EIT, to je také věc, která vedla k problémům, vyplynuly z toho otázky, jestli vůbec udělit absolutorium. Tady skutečně některé ty kontrakty eh, účetní dvůr označil za nesprávné. Okamžitě jsme za, zareagovali. Nejenom jsme tyto eh, kontrakty okamžitě zrušili, ale také jsme provedli vnitřní audit, který ohodnotil celý náš systém zadávání veřejných zakázek. To proběhlo už loni a pak jsme eh, zavedli tedy, vzali jsme nové lidi, Zavedli jsme kontrolní seznamy na základě zkušeností dalších agentur a i komise a zacvičili jsme své pracovníky. Věříme tedy, že dnes už jsme v mnohem lepší situaci a že takovéto chyby v zadávání veřejných zakázek už se nebudou opakovat, že je to věc minulosti. A teď bych se rád také vyjádřil k těm obecnějším připomínkám, které zde zazněly, zvlášť k přijímání pracovníků, účinnosti a spolupráci s dalšími Eh, agenturami. Co se týče eh, účinnosti, máme 50 lidí, kteří mají na starosti rozpočet 2,7 miliardy euro za rok a stále ještě dosahujeme veliké, úro, eh, veliké úrovně, tedy ujištění, myslím, že to dokladuje velikou, vysokou kvalitu, zcela exemplární, to je potřeba poznamenat. Také úzce spolupracujeme s jednou další agenturou, v Maďarsku, která se tam přistěhoval a my jsme okamžitě podepsali memorandum o porozumění s touto agenturou. My jsme i pozvali, ne, eh, aby u nás přebývali určitou dobu, když se stěhovali a vyměňovali jsme si osvědčené postupy co se týče osvědčených postupů a také jsme si vyměňovali postupy při eh, najímání pracovníků. Takže se snažíme o efektivní eh, spolupráci a o to, abychom měli eh, užitek z té přítomnosti v jedné zemi. Takže tolik k tomu nedostatku spolupráce. Myslím, že alespoň v našem případě ta spolupráce je velice úzká. Co se týče najímání pracovníků, personalistika, my máme poměrně účinnou operaci učený provoz, kdy máme na starosti velmi vysoký rozpočet, malý počet pracovníků. Stále ještě eh, potřebujeme doplnit počet pracovníků, abychom zvláště posílili kontroly a, eh, a vyrovnali se s úkolem eh, sledování dopadů. K tomu se ještě dostanu. O tom hovoříme s komisí. My chceme být účinní, nechceme příliš mnoho pracovníků navíc, ale přece jenom několik málo potřebujeme k posílení našich eh, operací, což snad je rozumné. A konečně, co zde zaznělo, a to je snad to nejdůležitější, to je dopad a výsledky. Prokázat, že to, co děláme, skutečně přináší výsledky, že to přináší inovace, že vytváříme pracovní příležitost na základě našich aktivit a tady se velice silně snažíme my jsme založili dvě strategické pracovní skupiny na toto téma, jednak naše vlastní lidi a externí eh, experty a vytvořili jsme tedy eh, strategii monitoringu, která sleduje výsledky, kterých bylo eh, dosaženo. Monitorujeme na základě indikátorů tyto výsledky a zabýváme se monitoringem tematických oblastí, kde se zabýváme vzdělávání, inovace a Eh, vytváření obchodních příležitostí. Takže se hodně snažíme měřit výsledky a dopady a máme ještě další strategickou pracovní skupinu, která se zabývá trvalou udržitelností, zvláště finanční udržitelností, protože střednědobě bychom rádi, aby ta partnerství si vytvářela vlastní příjem, byla, byla eh, finančně eh, nezávislá a nezávisela jenom na financování od nás. To jsou pro nás priority a hodně na tom pracujeme. Konečně, co se týče auditu výkonnosti ze strany účetního dvora i od účetního dvora, teď už brzy dostaneme nějakou zpětnou vazbu, co se týče výsledků našeho provozu. Doufám, že se mi podařilo osvětlit některé ty body. My bereme ty vaše připomínky velmi vážně a snažíme se zlepšit právě ty aspekty, o kterých jste, jste zde hovořili a už jsme velmi zlepšili tu situaci v porovnání eh, Tady se stavem před dvěma lety. Děkuji vám. Jo. Děkuji. A nyní za agenturu Frontex vystoupí pan Arias, prosím. Thank you very much, madam. Děkuji, paní předsedající. Děkuji za slovo a děkuji také za pozvání na dnešní setkání. Návrh zprávy, tak jak jej eh, přednesl zpravodaj, podle nás eh, přesně reflektuje situaci Frontexu v roce 2013 a bere v úvahu také odpovědi Frontexu na otázky, které jsme od zpravodaje dostali, zvláště zavedená opatření k posílení našich kontrol v roce 2013. Proto nemáme žádné další vyjádření nebo připomínky, pokud nebudete mít další otázky. Bereme na vědomí eh, veškeré eh, poznámky v tom návrhu zprávy i veškeré komentáře, které zde dnes zazněly a uděláme maximum pro to, abychom napravili eh, ty nedostatky. Konečně chci poděkovat váženým poslancům tohoto výboru za ty dnešní připomínky a komentáře a zvláště chci poděkovat eh, zpravodaji za doporučení udělit absolutorium Frontexu za eh, rok 2013. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. A Evropská komise, kdo si přeje hovořit? Auf meinem Zettel stehen. Takže na mém lístku mám tady pan Savary, paní Lokety, to je za generální ředitelství Home, a potom pan Musni. Za Evropskou komisi, co se týče absolutoria eh, pro Frontex, my bychom rádi se připojili k vyjádření eh, pana kolegy z Frontexu, co se týče opatření eh, v reakci na eh, zprávu účetního dvora. Za komisi doufáme, že příští rok, co se týče absolutoria za rok 2014, dostaneme tedy pozitivní výrok od účetního dvora, co se týče legality a správnosti, ale chci také poděkovat panu zpravodaji za eh, udělení absolutoria za rok 2013. Děkuji. Děkuji. A Evropský účetní dvůr chce vystoupit? Není tomu tak? Takže pan zpravodaj, pane Černecký, máte opět slovo. Thank you much. Děkuji, paní předsedající. Já slibuji, že budu stručný. Děkuji za veškeré připomínky a teď bych rád vyzval kolegy, aby mi poskytli eh, pozměňovací návrhy a připomínky a eh, schůzka stínových zpravodajů bude uspořádána velmi brzy. Děkuji. Takže nyní 54 až 60, stejný zpravodaj. A opět tedy kolega Čarnecký, který je zpravodajem, má slovo. Again and again. Znovu a znovu děkuji, eh, paní předsedající. Velice stručně. Společné podniky měly problémy, které se týkaly spolehlivosti, účetnictví, legality a správnosti operací, vnitřních kontrol a provádění rozpočtu. Vysoká úroveň převedených částek je k, patří k nejčetnějším problémům, které e, účetní dvůr odhalil. Artemis a ENIAC, tyto společné podniky, dostaly eh, kvalifikovaný výrok eh, třikrát za sebou eh, od účetního dvoru, byly v roce 2013 spojeny v, nové, v nový společný podnik Excel a znovu dostali tedy kvalifikovaný výrok za rok 2013 na základě nedostatečných informací, co se týče auditních strategií ex post ale uznáváme tedy ty významné akce, které tento, tento společný podnik již udělal, aby, vy, aby vyřešil ty problémy a absolutorium získal. To byl Excel, EMI, druhý rok za sebou, po sobě, je chybovost EMI nad věcným eh, Prahem 2% a ECI eh, a, eh, účetní dvůr vydal kvalifikovaný výrok už třetí rok za sebou. Je potřeba ale poznamenat, že chybovost v porovnání s předchozími lety klesla. Vážení kolegové, očekávám tedy vaše vyjádření, vaše pozměňovací návrhy a tolik schůzek stínových zpravodajů, kolik bude zapotřebí. Děkuji vám. A nyní Cezar a Eter, pan kolega Vysesen, máte slovo? Pan kolega Vistisen. Co se týče těch eh, dvou eh, společných eh, podniků, budu stručný. Nejprve ITER se zabývá velice složitou oblastí. To je vlastně ambiciózní vědecký projekt na velké úrovni první svého druhu, ale i tak je potřeba zlepšit lecos na základě auditu uh, účetního dvora. Za prvé je důležité, aby tento společný podnik zvládal svá rizika v porovnání eh, s novým a revidovaným eh, harmonogramem. Je důležité, aby ten nový harmonogram byl prokázán jako realistický, aby nedocházelo k dalším prodlužováním nebo spožďováním eh, v tom harmonogramu, aby tak nedocházelo k problémům s rozpočtem. Zároveň je potřeba zdůraznit, že je důležité, aby i eh, aspekt zadávání veřejných zakázek těchto společných podniků byl dostatečnou eh, prioritou a i a ITER musí také, obs, eh, také přepracovat určitá pravidla v návaznosti na nové finanční nařízení, ale v zásadě se domnívám, že není velký problém s udělením eh, absolutoria těmto dvěma eh, společným podnikům. Co se týče Sesaru, tam jsou i méně závažné námitky, eh, o kterých chci hovořit. Snad ta nejzávažnější z nich se týká to, že roční rok tedy plnění výsledků dosáhl pouze 82%, to by se v budoucnu mělo zlepšit. Jinak rád vyslechnu eh, komentář od kolegů, aby bylo možné absolutorium udělit brzy. Vielen Dank. Mnohokrát děkuji. Kolega Bačitis má slovo. Ačiū, germa pirmininkė. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Vážení kolegové, já bych chtěl připomenout, že bylo provedené zajímavé vyhodnocení těchto společných podniků, to je velmi pozitivní, ale mělo by to být jaksi více zviditelněno v očích občanů. Občané musí také vidět, že tyto prostředky jsou přiměřeně používány a kolega Černecký řekl, že po třetí účetní dvůr po sobě tady vydal eh, jaksi eh, výrok eh, s výhradou. A byla zde stanovena právě vysoká chybovost v případě těchto inovativních léčivých přípravků a té příslušné instituce. Pokud se toto odstraní a sjedná se náprava, tak mm, je nutné konstatovat, že mm, ta práce mm, je důležitá. Samozřejmě eh, doporučení a tedy poučení z těchto chyb musí být eh, provedeno. A také postupy eh, pro zamezení konfliktu eh, zájmů musí být eh, zlepšeny. Právě u projektu v jaderné syntéze je ta situace takové, že zde byly využity prostředky mm, v takové míře, že je nutné zde konstatovat, že nedošlo nezbytně k zlepšení v průběhu těch let. Proto je nutné, aby podniky dostávaly co nejrychleji informace ohledně opatření, která jsou přijímána a také ohledně odstranění problémů. Kolega Marinesku je další na seznamu. Máte slovo. Děkuji samozřejmě eh, zpravodaji, zpravodajům, eh, oběma zpravodajům. Eh, děkuji jim za tuto práci. Já mám také několik připomínek, které bych chtěl předložit. Za prvé, zamysleme se, zda v případě absolutoria a těchto společných podniků, kde vlastně třech letech po sobě jsme mm, zaznamenali kvalifikovaný výrok, eh, nebylo by hodné mm, v tomto případě mm, opravdu eh, přijmout účinnější opatření, protože my tady máme k dispozici pouze část těchto výsledků a pokud to tak mohu říct, si mm, vnitrostátní úřady provedly jenom několik, několik auditů, několik kontrol. Nemáme dostatek informací ohledně výsledků těchto opatření. A dále. Ve zprávě účetního dvora v podstatě nenacházíme příliš mnoho informací ohledně příspěvků ze strany partnerů. Nemáme eh, mnoho údajů. Jsou tady veřejné finance, které jsou používány a pak jsou zde příspěvky. V těch dvou, třech eh, zprávách jsem viděl několik připomínek k těmto příspěvkům, ale je to velmi částečné a velmi omezená informace. Prakticky v té zprávě o tom nenacházíme žádnou informaci. Takže já v tomto duchu předložím několik pozměňovacích návrhů a prosím společný eh, podnik, aby mi poslali tuto informaci a očekávám reakci z jejich strany. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Je důležité, abychom dostali tuto odpověď a za Evropskou komisi je tady pan Taraňány, pan Noboli a Nimes Gerna. Takže kdo začne, prosím. Děkuji. My souhlasíme s vyjádřením účetního dvora. Je to dobrá zpráva, která klade důraz na výzvy projektu. Nezapomínejme, že to je projekt eh, ve velkém měřítku, má sedm partnerů a je jasné, že tato zpráva odhaluje určité nedostatky v tom společném podniku a e, je to přímo provázáno vlastně se sdílenou zprávou toho projektu. Souhlasím se pravodajem, který na to poukázal, e, že klíčovým aspektem, který je třeba brzy vyřešit, je nový časový harmonogram toho projektu, který by měl e, dospět k výsledku první plazmy, Toto se revizuje, eh, reviduje, brzy přijde eh, do funkce nový generální ředitel a dojde eh, k další revizi, která také bude mít dopad na výsledky toho projektu. To se čeká v červnu 2015 to ovšem neznamená, že do června již budeme mít ten harmonogram. To je první vlastně takový nástřel návrhu toho harmonogramu, který osloví i mezinárodní partnery a doufejme, že se, mi, že se podaří toto dohodnout do konce roku 2015 nebo začátkem roku 2016. Co se týče dalších vyjádření, eh, eh, souhlasíme s tím, že Energie z jaderné syntézy eh, se může eh, zlepšit, ale doporučení účetního dvora ta se týkají především určitých aspektů a, a zlepšení, kterých se podařilo prozatím těm, tomuto společnému podniku dosáhnout. Děkuji. Pan Misken, prosím. Děkuji, dobré odpoledne. Co se týče eh, eh, iniciativy pro inovativní léky, také chci poděkovat eh, zpravodaji, co se týče společného podniku IMI, co se týče chybovosti, která stále je nad tím Prahem, chci zdůraznit, jak už zde zaznělo, nebo stručně zopakuji, že ta chybovost se značně snížila. IMI podnikl veliké úsilí, co se týče komunikace a pravidel finančního výkaznictví, tak, aby příjemci snadněji mohli plnit veškerá pravidla a tím se snížila chybovost. A co se týče příspěvků partnerů, to je také důležitá otázka. My za komisi máme veliký zájem na tom, aby toto vše tedy se plnilo tak, jak se očekává a na základě eh, už provedených auditů eh, věříme tomu, že ty příspěvky se eh, tedy realizují, co se týče těch příspěvků dalších budeme muset ještě vyčkat Eh, výsledků, eh, protože některé eh, se začaly poskytovat teprve v roce 2009, takže bude potřeba tedy ještě vyčkat a bude to možná trvat delší dobu. Děkuji. Vidím, že nikdo další už se nehlásí. Chtějí zpravodajové ještě vystoupit? Takže kolega Vistisen, kolega Čarnecký, není tomu tak, takže jsme dokončili tento bod na programu. A nyní se podíváme na 1,60. Co je stanovisko ohledně Evropského fondu pro strategické investice. Během zasedání koordinátorů dnes eh, Michal Tojar byl pověřen jako zpravodaj On tady měl být, chtěl tady být, ale z, z osobních důvodů e, poslal kolegu Ali. Takže doufám, že jste dostal nějaký dokument, nějaký papír a že byste nám mohl přednést ty hlavní jeho myšlenky. Kolego Ali, máte slovo, budete hovořit jménem zpravodaje. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, Vážení kolegové, pokud mohu hovořit za pana Torera, rád bych vás informoval, že jedním z hlavních aspektů, které budou předmětem revize, je poskytnout plná práva Evropskému účetnímu dvoru, aby prováděl audit, co se týče celého procesu Eh, týkající, týkajícího se Evropského fondu pro strategické investice a aby mohl zhodnotit účinnost a efektivitu opatření, co se týče provádění tohoto celého plánu. Na jednu stranu hovoření, hovoříme o zjednodušení postupů, na druhé straně je potřeba zavést kontroly, které by tento projekt chránily a zajistily, aby alokované zdroje byly vynaloženy řádně. Za, na každý pád bychom měli zabránit tomu, aby došlo k porušování cílů horizontu 2020. Tyto cíly nesmějí být ohroženy. Tento plán by neměl stát v cestě nebo by se neměl stát překážkou roz, rozvoji strukturálních fondů. Nemělo by to jít na úkor strukturálních fondů neměly by tedy být nahrazeny, měly by být spíše se vzájemně doplňovat, měly by běžet paralelně. Jedním z hlavních cílů tohoto plánu je získat návratnost investic, tak aby projekty byly ziskové a přispívaly k růstu a vytváření pracovních příležitostí. A to nehovořím o sezónních pracovních příležitostech, které se týkají projektu samotného, hovořím o stálých pracovních příležitostech, které přispějí k ekonomickému růstu. Je také třeba zajistit dlouhodobou ziskovost tohoto plánu jako takového. Takže o tom jsme doposud hovořili s panem Torrem a jedním z nejdůležitějších aspektů je, jakým způsobem dojde k alokaci projektu. Bude ustavená pracovní skupina k výběru projektů a ta bude muset jednat transparentně, ale ještě předtím bude potřeba vyslechnout Evropskou komisi a řídící orgán tohoto fondu, které musí stanovit eh, prioritní oblasti, kterým se dostane financování a jakým způsobem dosahovat životnost projektu. Já se obávám, že plnění těchto cílů nastává poměrně opožděně. Mělo by to nastat během tříletého období na jedné straně, na druhou stranu jsme si ještě ani nestačili stanovit priority pro tento fond. Dalším aspektem je to, že proces přidělování finančních prostředků již začal. Tolik jsem chtěl říct. Děkuji. Evropský účetní drůr, prosím, slova má zástupce. Děkuji, paní předsedající. Já bych rád uh, informoval tento výbor, že účetní uh, výbor už se rozhodl vydat stanovisko pro tento Evropský fond pro strategické investice. Já jsem, investice, já jsem byl jmenován zpravodajem a cílem je vypracovat první návrh eh, k úvaze členů soudu k 4. březnu, takže účetního dvora. Takže očekáváme, že stanovisko vyjde eh, dostatek eh, včas pro předání vašemu výboru. Děkuji. To je dobrá zpráva v době, kdy jsou dobré zprávy velmi vzácné. Jsem se sama zařadila na seznam řečníků a proto bych ráda popsala výzvy, tak trochu, i když si nejsem jistá, co vlastně skutečně potřebujeme pro to, abychom se posunuli vpřed. Potřebujeme nějaký světlomet do mlhy nebo kladívko a hřebích, abychom přibyli na zeď pudinky. Já jsem neviděla v posledních letech tolik projektů, které by byly takto vágní eh, v tom, co vlastně mají za cíl, jak mají vypadat. Eh, takže toto vágní, nejasné, poněkud svádí k tomu, abychom kládli otázky, které nebudou správné. Ráda bych, aby kolega Toirer se zabýval se otázkou přístupu účetního dvora. Ten zde musí být, ale ne pouze pro těch 8 miliard z evropského rozpočtu, ale musí to být pro tu celkovou částku, jinak nebudeme mít vůbec přehled o tom, co se v tom fondu skutečně děje. Musíme trvat na tom, aby veškeré informace byly informace o té celkové části a ne pouze o těch 8 miliardách. Eh, s takovými typem peněz eh, máme velmi špatné skutečnosti. V podstatě tady vytváříme nějaký svěřenecký fond a to je to peníze v jakémsi poolingu. Já musím říct, že v otázce svěřeneckých fondů je nám většinou, se nám lže skutečně tak, jako nikdy jindy. Uh, u svěřeneckých fondů se všichni trvají na tom, že viděli ty peníze. My jsme například odjeli do Itálie, do Abrucie, kde byla poskytnuta pomoc po zemětřesení a viděli jsme všichni to též. Bylo tam několik nálo projektů. Všichni jsme viděli ty též projekty. Každý dárce viděl ty, ty též projekty. Já tady trvám na tom. Uh, abychom skutečně měli komplexní přehled o všech aktivitách, o všech penězích. Samozřejmě musíme mít právo na absolutoriu pro celý fond. Ten celý fond musí spadat do absolutoria, eh, za které udává Evropský parlament, jinak nebudeme mít vůbec přehled o tom, co se tam děje. A dále. Z dosavadních zkušeností se musíme poučit v jedné věci. Pokud EIB nechce ztratit své hodnocení AAA a zjevně si ho chce ponechat, tak eh, dostaneme pouze projekty, které nebudou mít vůbec nic společného s tím skutečným problémem Evropské unie. Já na to chci poukázat. Musíme trvat na tom, aby tam neplatili pouze bankovní argumenty, abychom skutečně investovali do růstu a zaměstnanosti, a to i v regionech, kam by normální investor neinvestoval. Proto tady chceme vydávat veřejné prostředky. Takže já bych tady propagovala, eh, byla bych proto, aby při výběru projektů měla silnější úlohu Evropská komise. A ta celá otázka těch finančních nástrojů, tady můžeme být velmi vděční účetnímu dvoru, neboť tato otázka finančních nástrojů, pokud zase se podíváme na dosavadní zkušenosti, tak skutečně zde vyvstává celá řada otázek. Dokonce 2013, já jsem to také napsala do své zprávy o udělení absolutoria komisy. jsme měli ve venkovském prostoru 14 finančních nástrojů. V každém jednotlivém nástroji se pak odehrává stovka projektů, 14 nástrojů a žádný jediný členský stát v žádným z těchto finančních nástrojů pro venkovský prostor nevyplatil ani jedno euro. Ale Bankám jsme již eh, poskytli 443 milionů eur, ti jsme je tam převedli, takže banky si vzali ty peníze a vylepšili si s tím své vlastní rozvahy. To je třeba jasně dojasnit tuto otázku, kdy bude platit Evropská unie a kdy pak ty peníze musí být vynaloženy, jinak je tady nebezpečí, že si ty banky ponechají ty prostředky. Ve strukturálních fondu máme 941 modelů s mnoha projekty. Celkově se jednalo o 14 miliard eur toho 10 pocházelo ze strukturálních fondů a zbytek od EIB. A v těchto 14 miliardách na konci finančního období, tedy po 7 let, se vyplatilo pouze 47%. 53% tedy vyplaceno nebylo. Přesně tyto prostředky pak zůstávají v rozvahách bank. A nebo kde ty peníze vlastně jsou, kde skončily? Dosud jsou tyto otázky otevřené a já to samozřejmě s horlivostí mou vlastní budu sledovat i nadále, ale nevím, zda na to dostaneme kvalifikovanou odpověď. A také se velmi zabývám otázku EIB si troufá na vše, to je skvělé. Ale kdo, prosím, to má u EIB dělat momentálně? vydává EIB asi 77 miliard ročně v EU. Tedy jakým personál to EIB bude mít a já doufám, že přátelství kolega Tojrada s kolegou Hojerem nepovede k tomu, že určité otázky se nebudou pokládat. Například otázka správního výkonu a správních nákladů EIB, nákladů na administrativu. Chci poukázat na to, že si kladu otázku, kdo to vlastně má u EIB dělat? Já chvíli jsem si myslela, že to dosavadní, co EIB dělala, tedy EFSI, ale všichni v podstatě mi říkají, že to tak nebude. Že tedy EIB bude dělat to, co dělala do posud a navíc k tomu ještě to, co se plánuje v EFSI. Pak se tedy ptám, ale kdo to tam skutečně bude dělat, jací zaměstnanci a kdo pak bude sledovat následné fázi ty projekty. To je, myslím, velice zásadní otázka. A zde tom svěřeneckém fondu budeme potřebovat také možnosti pro to, abychom my získali skutečně komplexní informace, minimálně jednou ročně. Mně osobně by se více líbilo dvakrát ročně. Protože je to skutečně obrovský objem prostředků, je to dvojí evropský rozpočet, pokud se to skutečně rozjede, a takže si myslím, že je skutečně důležité, abychom na tom trvali. A já na tom alespoň za svou osobu trvat budu. Takže se vás tam máte nějakou kritiku, otázky, impulzy, nikdo další se o slovo nehlásí. A je to téma, u kterého všichni tak trochu se snaží se tomu vyhnout, udělat okolo toho oblouk. To to už eh, z toho jsem se také všimla, když tady se dívám na ty debaty u nás na výboru, ale nyní má tedy slovo eh, pan Ajdi, který zastupuje pana zpravodaje, prosím. Děkuji, paní předsedající. Plně souhlasím s tím, co jste právě řekla. Souhlasím také s tím, že celkový ten součet by měl být předmětem auditu, protože ten eh, fond bude tvořen takzvanými zaručenými mechanismy a těch 16 miliard z 21 miliard budou pocházet z rozpočtu Evropské unie. A proto je lhostejné, jestli hovoříme o 315, o 315 miliardách, které přijdou přes tento záruční fond. To nejdůležitější je, jak budeme vybírat projekty a jakým způsobem budou tyto projekty distribuovány po území celé Evropské unie. Neměl by být žádný členský stát, který by byl ponechán stranou a neměl by možnost mít užitek z tohoto fondu. Protože tento fond má na starosti eh, vlastně eh, nastolit rovnováhu eh, v oblasti strategických investic. My víme, že v současnosti panuje veliká nerovnováha a já jsem optimista a jsem si jist, že ten plán uh, už již brzy přinese velice dobré výsledky. My také a my také doufáme v maximum. Tím jsme dokončili tento bod a dostáváme se k bodu číslo 62. To je pan Lazaro, který nás zasvětí do tajemství nejpravděpodobnější chybovosti. Máme tady nové kolegy a my my, oni trvali na tom, aby jsme takovou tu úvoz měli. Jsme rádi za toto objasnění, ale bychom rádi, kdyby tady také někdo z nových kolegů byl. Takže pane Lazarosi, prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. My se snažíme poskytnout transparentnost, co se týče metodologii při udělování absolutoria. Vysvětluje to této zprávě. Děkuji vašemu výběru, výboru za příležitost eh, přednést tuto prezentaci, abych vysvětlil, co se skrývá za nejpravděpodobnější eh, chybovostí. Tu prezentaci předvede kolega a posléze vám budeme k dispozici k výměně názorů. Děkuji. Uh, thank you. Děkuji. Jsem velice rád, že zde mohu být a uvést toto téma. Tím tématem je statistika a my v této eh, prezentaci se zaměříme na statistiku a nebudeme hovořit o všech těch dalších věcech, které, o kterých většinou hovoříme eh, v souvislosti s audity. Budeme se zaměřovat na chybovost. Na slajdu vidíte požadavek smlouvy a tady jde o dvě věci. Za prvé jde o závazek atestace, ujištění. To znamená, jestli jsou věci v pořádku a e, naším povinností je vydat obecný názor, co se týče uskutečněných plateb. A také máme povinnost toto doplnit dalšími specifickými e, hodnoceními. Ale tedy vydat ten celkový názor, to je náš, eh, eh, naše povinnost. A tady ta první věta, kterou vidíte, to je ten výrok, že vlastně veškeré eh, skupiny politiky jsou, jsou vlastně ovlivněny nějakou chybou. A je tady určitý důvod, proč tomu tak je. A teď další slide. jednoduchá otázka, proč používáme vzorkování. Vzorkování eh, používáme, protože je zcela nemožné zkontrolovat všechny platby. Eh, každý auditor, kdy nemůže zkontrolovat úplně všechno, eh, musí použít vzorkování asi všichni vědí, že existují myriády nejrůznějších schémat vynakládání prostředků, myriády transakcí, plateb a my stojíme před úkolem eh, dospět eh, k, jednoduch, k jednoduchým závěrům a vysvětlením toho všeho. Takže to vyžaduje určité, určitý typ vzorkování a otázka stojí, jaký typ vzorkování využít. Vzorkování existuje řada druhů my zde uvážíme, eh, uvádíme tři nejdůležitější typy vzorkování. Za prvé použít vlastní úsudek. Někdy takto postupujeme a eh, vybereme tedy zvláště rizikové operace. V takovém případě samozřejmě nalezneme mnoho chyb, ale Eh, přesvědčíte někoho, že se jedná o reprezentativní vzorek skutečnosti, takže vzorkování na základě úsudku hraje určitou úlohu, ale není to hlavní úloha. Druhý typ vzorkování je jednoduché náhodné vzorkování. Problém zde spočívá v tom, že potom vlastně kontrolujeme velké množství drobných Eh, transakcí. A ten třetí typ vzorkování, ten vysvětlím o něco detailněji. Toto je reálný příklad, to je populace z oblasti výzkumu, eh, výdaje 10,4 miliard euro a eh, když použijete jednoduché náhodné vzorkování, tak každá transakce má stejnou pravděpodobnost na výběr. Takže když se podíváme na druhý eh, sloupec, eh, transakce v populaci, tak tady vidíte, že většina těch transakcí je vlastně malých. Skoro více než polovina těch transakcí je od 0 do 10 tisíc euro. A když použijete jednoduchou náhodnou, na jednoduché náhodné vzorkování, tak tedy spadnete do této oblasti. Ale jak vidíte, moc reprezentativní to není. Když se podíváme na eh, vzorkování podle peněžních jednotek, tak místo toho, abychom se podívali na stejný sloupeček, tak se podíváme na, na výdaje. Místo toho, abychom se zaměřili na eh, malé transakce, tak se zaměříme na transakce velké. Protože i když velké množství transakcí je malých, tak eh, největší výdaje jsou reprezentovány eh, těmi několika velkými transakcemi. Takže tady vidíme porovnání, když máme jednoduché eh, náhodné vzorkování, tak se můžeme dobrat četnosti chybovosti, eh, ale nerozvíme se toho dostatek eh, o těch hlavních nejdůležitějších transakcích. A tady uvádíme aspekty, které je potřeba eh, zvážit, když uvažujeme o velikosti vzorků. Eh, práh závažnosti, to se dělá už mnoho let, za druhé eh, úroveň, úroveň eh, důvěry, snažíme se o 95 a konečně ten poslední, ta poslední položka, ta je ta nejméně intuitivní, a to je zjištěná chybovost. Tohle asi každý zná. To je z naší výroční zprávy a je to nejpravděpodobnější chyba, kterou zjišťujeme. A také to eh, ukazuje tedy eh, ta eh, limity důvěry. Takže tady máme maximum, max, maximální, maximální ještě chybu v rámci té důvěry a nejnižší takovou hodnotu. Nejefektivnější eh, audit na základě vzorkování by byl takový, kde ta zelená čára se je asi 2% a máte 95% důvěru, že ta chybovost je kolem 2%, eh, což je uspokojivé. V roce 2009 jsme od toho výsledku eh, byli velice daleko. Za uplynulé dva roky se ta zelená eh, čára dostala nad 3 takže v současné době, když provádíme audit, tak můžeme zdůvodnit výsledky za pomoci menšího počtu vzorků. A tady máme porovnání. Výroční zpráva za rok 2014 vám řekne, co jsme dělali letos, že jsme eh, zkoumali 1202 transakcí, eh, více než čtvrtina z oblasti soudržnosti, podobný počet zemědělství a zbytek v zásadě, v zásadě eh, řízení. A kdyby bylo možné, aby ta chybovost zůstala na stejné úrovni, tak bychom mohli snížit počet vzorků a měli bychom stále tedy rozumný pohled na celkový rozpočet. I tak by to znamenalo, že musíme eh, přeskoumat eh, asi 200 vzorků eh, v oblasti soudržnosti a jenom 164 v oblasti přímého řízení a zprávy. Takže mnohem méně eh, práce, ale mnohem také méně podrobná zpráva. Tuhle situaci jsem právě popsal v nedávných výročních zprávách. My zkoumáme transakce, když eh, příjemce vlastně zdůvodní využití těch peněz. Buď tedy proběhla nějaká aktivita a nebo vznikly náklady. A my eh, neskoumáme eh, ani zálohy, ani předfinancování, protože v těch případech pouze došlo k tomu, že eh, komise přidala peníze někomu jinému, ale neakceptovala účetnictví, jak to bylo, jak to bylo vlastně využito. A toto neskoumáme, my čekáme, až to příjemce Komise zdůvodňuje. Toto znamená, že ty vzorky eh, nebereme jenom ke konci roku, protože to by nebylo dostatečně průkazné. My začneme eh, ten proces vzorkování za rok 2015 už během následujících měsíců a budeme pokračovat až do konce roku, protože mnoho plate proběhne až ke konci roku. Tamto vzorkování musí být mnohem četnější, častější, mnohem více navštěvujeme příjemce ke konci roku, kdy se finalizuje výroční zpráva. Když zkoumáme transakce, tak rozhodujeme, jestli je legální, správná, jestli, jestli tedy eh, dostal ty peníze správný příjemce, jestli měl nárok eh, na ty peníze, jestli výpočty byly správné nebo chybné, pak když došlo k chybnému výpočtu, tak eh, zhodnotíme, jak velká ta chyba ve výpočtu byla, protože jedna věc je získat eh, přeplacení ve výši 1% eh, pro příjemce a druhá eh, věc je získat chybu 50% přeplatku příjemci. Tady jsou tři chyby tři, chyby, eh, tři typy chyb. Kvantifikovatelná eh, chyba, tu lze extrapolovat a do, do zpět tak k nejpravděpodobnější chybě. A co se týče nekvantifikovatelné chyby a dalších problémů eh, respektování pravidel, tady vás můžeme informovat o četnosti těchto chyb v rámci vzorku. Ne v té populaci, protože, jak už jsme řekli, ty naše vzorky se zaměřují především na ty větší platby, ne na všechny platby. Tady připomínám, jaká zjištění jsme nalezli v roce 2013. Je možné si uvědomit, že 60 těch chyb jsou uh, vlastně uh, z oblastí úhrad, kdy někdo provede nějakou aktivitu a pak za to dostane úhradu. Jenom 14 jde eh, tedy ze systému nároků, kdy lidé něco udělají a nemusí eh, před, jak si před, předkládat, eh, před, předkládat nároky na úhradu nákladů. A konečně tady to znamená, že Existují také aspekty, které nekvantifikujeme a nikdy jsme je nekvantifikovali. Eh, třeba publicita, eh, reklama. Když někdo dostane evropské peníze, tak musí eh, to dá také najevo. Musí být jasně vidět, odkud ty peníze pocházejí. Když se rozjedeme na to místo, zjistíme, že tam ten poster o Evropské unii, která poskytla prostředky, není, tak se snažíme na to upozornit, napravit, ale nekvantifikujeme to jako chybu. Eh, převážná, velika, eh, převa, převážná většina chyb, co se týče eh, veřejných zakázek, tak to jsou prošvihnuté lhůty a tak dále, ale to nekvantifikujeme většinou jenom asi třetinu chyb v oblasti veřejných zakázek. A převážná většina tedy toho, kdy lidé nepro, prošvihnou, prošvihnou lhůty, dostanou peníze na projekt a když jak si prostě my to považujeme za politování hodné, ale nekvantifikujeme eh, to. Takže je řada eh, tady zjištění, která jsou negativní, ale nekvantifikujeme je. Toto je něco, co bychom kvantifikovali, když někdo si nárokuje úhradu nákladů, třeba Eh, plný eh, plat někoho, kdo ale eh, věnuje evropskému projektu jenom polovinu času nebo chce uhradit DPH, což ale není způsobilý náklad, a nebo někdo, kdo požádá o úhradu nákladů, které vznikly ještě předtím, než o tu podporu požádali. A když zjistíme tyto tři chyby, co se týče žádosti o 10 tisíc euro, tak vlastně ve výši 5 tisíc euro, tak to bude 50% chyba, která se bude týkat tohoto projektu. Tady třeba máme zemědělskou půdu, no nevypadá to moc jako zemědělská půda a když zjistíme, že farmář eh, eh, žádá o podporu na toto, tak kvantifikujeme kolik té půdy vlastně deklaroval. Když toto je výjimka, je to jenom hrůžek té jeho rozlohy a zbytek je krásná zelená pastvina, tak to není tak hrozné. Když celá žádost o úhradu se bude týkat takovéto půdy, může to být třeba veliká rozloha, tak je potřeba uvažovat o o tedy nápravách finančních, to se týká celé řady kroků, eh, odnětí, eh, odnětí těch prostředků eh, nebo odnětí práva těch příjemců žádat o příspěvky a v takových případech mohou členské státy ty peníze využít na jiné projekty které potom se také dostanou eh, mezi tu populaci auditovaných projektů. A potom čisté finanční korekce v tom případě eh, by členský stát nemohl využít eh, takové částky a v zásadě přijde o právo na ty finanční prostředky a v důsledku tedy tom se sníží evropské financování na výdaje v tomto členském státě a ty peníze je možné ale ne, využít jinde, ale ne v tomto členském státě. A potom eh, takzvaná conformity clearance, to je mechanismus, eh, který funguje v zemědělství a eh, cílem je vlastně potrestat nerespektování pravidel, většinou ne na úrovni farmářů. Nedávno Nedávno se to dostalo i do tisku. E, my zvažujeme ta korektivní opatření a e, loni měli poměrně značný dopad na tu chybovost. když eh, kontroly byly provedeny nezávisle na našem auditu, když byly provedeny předtím, než jsme oznámili, že přijedeme, když ty kontroly jsou specifické, tak je bereme v úvahu. Je trošku těžké generalizovat, to rozhodnutí je vždycky konkrétní, specifické. Když eh, dojde k nápravě eh, situace teprve po naší návštěvě, tak je to dobré, jsme rádi, že to berou vážně, ale vzhledem k tomu, že většina transakcí auditorů, eh, auditor nekontroluje, tak to snižuje tu chybovost. A, eh, a když ty opravy jsou příliš obecné, nespecifické, tak je těžké je kvantifikovat. Takže my potřebujeme velice přesné informace o tom, co se prezentuje jako žádost o úhradu a co ne. Protože jedině na základě jasných informací můžeme dospět k nějakým rozhodnutím. Eh, toto si můžete přečíst a pak eh, položit otázky, jestli se budete potřebovat zeptat. To je eh, jednoduché vysvětlení, jak funguje extrapolace a jednoho dne bych rád zauditoval tedy 150 transakcí a e, zjistil jenom jednu drobnou chybu v těch transakcích. To většinou k tomu nedochází. Tady prostě vidíte, jak kalkulujeme chybovost. My také musíme vypočítat limity důvěryhodnosti. Eh, přemě, mm, přemluvili mě, abych tady neuváděl ten eh, podrobný vzorec, ale je to vlastně, tam hraje velkou úlohu standardní odchylka eh, v, tom, v té velikosti vzorků, takže čím větší vzorek, tím důvěryhodnější. Tady jsou druhé odmocněny, které tady fungují. Tady jsou výsledky za rok 2013 když se podíváte na ty zelené tečky uprostřed, tak to jsou ty eh, nejpravděpodobnější chyby pro zemědělství eh, v pilíři 1, kapitola 3, 3,6 to je nejpravděpodobnější chybovost pro eh, rozvoj venkova a jinak v kapitole 5 je to 3,7, což je velký rozdíl. A vidíte, že ty úrovně důvěryhodnosti se překrývají, takže statistik by nemusel na základě tohoto dospět k tomu, že jedno je horší než to druhé. Ale co tedy děláme, když vezmeme dva roky dohromady, když je porovnáme? Došlo k, určitém, k určité změně, i když ty výsledky jsou dost konzistentní. A když tedy vezmeme dva roky po sobě, to znamená zdvojnásobíme velikost vzorků, tak ty e, limity Eh, důvěryhodnosti jsou mnohem užší a vidíme, že zemědělství eh, v pilíři 1 si vede opravdu mnohem hůř než eh, rozvoj venkově a můžeme to tedy ilustrovat ještě na dalším slajdu. Tady máme distribuci, která se týká kapitoly 5, regionální politika. Ta první linka tam je za rok 2013 ty výsledky jenom a tam je mezera 6,4 Od eh, tady eh, toho limitu spodní chyby k horní chybě, eh, tam je to trošku uší, ale stále je to 4,5 ze zora dolů. Takže to je poměrně velké rozptýlení. Komise vám poskytuje hodně informací v těch zprávách o aktivitě a nám a e, je opravdu pozoruhodné, že komise vám je schopná tyto informace dávat s přesností dvou e, desetinných e, míst, protože my máme pocit, že je to poměrně velice náročné cvičení. Takže tady vidíte, jak oni to vidí na základě práce odvedené v členských státech a na tom, jak oni adjustují ty údaje to všechno vlastně směřuje k takovému eh, průměru 2,8%, jak vyplývá ze zprávy DG Regio. A my to můžeme porovnat eh, s našimi zjištěními, jak tedy vypadají naše zjištění, jak vypadají zjištění eh, to DG v zemědělství. My vidíme tady chybovost 3,6%, DG Agri a možná, že to není úplně přesně, ale v zásadě, to jsou porovnatelné populace, TG Agri vidí o 0,9 nižší, což je poměrně pochopitelné, protože oni mají jiný přístup ke křížové komplianci a jiným problémům. Podobná situace eh, venkovský rozvoj. Co se týče zaměstnanosti, tam je to nápadně podobné, ta čísla ale DG Regio tam je veliký rozdíl mezi našimi výsledky a jejich výsledky. Takže to trošku ubírá důvěryhodnosti, eh, když eh, komise prezentuje ty výsledky na eh, dvě desetiná čísla. Doufám, že jsem vás moc nenudil a že se mi podařilo vás trošku poučit o tom, jakým způsobem využíváme statistiku k prezentování našich výsledků, k jejich vypracování. Těžko si představit nějakou alternativu ke statistickému vzorkování. Chceme-li se dobrat toho, jak se chovají ty populace Eh, projektů v současné době, možná v budoucnu se to podaří, když se zlepší postupy eh, získávání informací eh, od členských států a komise je, to bude schopná přesněji zkontrolovat, ale prozatím tedy se velice snažíme vám poskytnout co nejpřesnější informace, ale i to má určité statistické hranice. Děkuji. Děkuji mnohokrát skutečně musím podotknout, že to bylo velice zajímavé, že jsme se dozvěděli mnoho zajímavých skutečností. Nahlédli do problematiky a já prožím otázku, kterou se zde stále zabýváme. Existuje požadavek pro srovnání harmonizaci metod mezi komisí a účetním vzdorem, dvorem, neboť ta čísla se skutečně významně uh, liší. Pravděpodobně to souvisí s tím, že komise velice ráda vychází z nižších mír chybovosti, protože to prostě lépe vypadá. Jaký je váš názor na tuto otázku metod toho sporu mezi metodami či té harmonizace právě v oblasti Eh, chybovosti při zadávání veřejných zakázek. Co si o tom myslíte? Je třeba tuto cestu sledovat, anebo to, co již bylo učiněno, a je učiněné jisté věci byly, pokládáte za dostačující? Já vám předem děkuji za odpověď. Děkuji, paní předsedající. Já bych řekl, že Významné rozdíly mezi přístupem účetního dvora a komise nejsou. E, v oblasti veřejných zakázek cílem komise je chránit rozpočet EU. Cílem účetního dvora je kvantifikovat e, chyby pomocí testování transakcí. Ale po absolutoriu v roce 2012 jsme začali spolupracovat s komisí a teď jsme dospěli do závěrečného stádia, kdy se nám daří najít nějaký takový společný prostor, který nám umožní se vyhnout těm každoročním diskusí nad rozdílnými metodami zjišťování chybovosti v oblasti veřejných zakázek. Zároveň a vycházím zase z absolutoria o roku 2012, se zabýváme otázkou e, křížové kompliance a v následující fázi v rámci své funkce jako úředníka odpovědného za absolutorium bych rád e, požádal komisi o možnost dále Eh, hovořit o otázce víceletosti. Já netvrdím v tomto kontextu, že bychom měli nějak propojovat tu víceletost, ale bylo by dobré, aby ty dvě strany a v určitém stádiu i Evropský parlament eh, se hlouběji podívali na otázku víceletosti, abychom se mohli vyhnout těm každoročním debatám na toto téma. Jak řekl kolega Peter Welsh, naší povinností je aplikovat statistické metody při vypracování úrovně nerespektování pravidel, nekompliance, co se týče těch základních transakcí a i nadále budeme vypracovávat ty zprávy pro legislativní orgány, tak abyste mohli vy vykonávat svou veřejnou kontrolu. Jestli bych tomu mohl doplnit pár slov. Já jsem ve své prezentaci uvedl, že my jsme byli spokojeni s těmi čísly od, D, od DG Agri, protože oni ten svůj přístup hodně zlepšili za posledních několik let. I DG Regio zlepšil svůj přístup, eh, alespoň loni. Takže jsou tady určitá pozitivní znamení, ale doufáme, že to jsou teprve první krůčky na této, na, na této cestě a že rozhodně nemají pocit, že dospěli k jejímu cíli. Děkuji, já se na tom ráda budu podílet, ale vy jste řekl ve své přednášce, pane Velši, že dvůr kvantifikuje pouze třetinu chyb ve e, výběrových řízeních. Jaké chyby to jsou a proč je to pouze třetina? Um, protože je tam eh, tolik aspektů, které je možné tady pokazit v těch veřejných zakázkách. Ten zákon o veřejných zakázkách je nesmírně složitý. Je docela dobře možné, že jdeme eh, kontrolovat nějakou veřejnou zakázku a ne každý dokument je k dispozici. Některé dokumenty chybí. Třeba obálky, eh, které uchazeči podali, tak ty tam nejsou. Všechno ostatní tam bude. Na, v takovém případě bychom na základě veškerých eh, tedy důkazů, které jsme dostali, my eh, vydáme výrok, že jsme ujištěni, že všechno proběhlo správně, ale i tak eh, tedy se zmíníme o tom, že ta dokumentace, kterou oni archivují, není kompletní. K takovému případu došlo před několika lety, kdy sama komise místo toho, aby v úředním věstníku zveřejnila eh, tedy eh, udělení veřejné zakázky, tak tomu eh, uchazeči, tak nějakému uchazeči napsala jenom e-mail, že že nedostal tu veřejnou zakázku, což je chyba, protože to mělo být zveřejněno ve, vři, ve úředním věstníku, ale nikomu tím vlastně materiálně neuškodili. Takže to je chyba, kterou vytkneme tomu příjemci, ale nebo tomu orgánu, ale není to nic tak závažného, aby to mělo vstoupit do výpočtu o chybovosti. Takže je potřeba nějak rozumně uvažovat o tom, co je dostatečně závažné, abychom to popsali jako chybu a počítali to jako chybu a co tak závažné není. Děkuji. Kolegové dneska nemají příliš zájem, ale já to svým způsobem chápu. Tím jsme dospěli ke konci tohoto bodu na našem pořadu jednání. Další otázky a přihlášky o slovo nemám. Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavou prezentaci. Eh, Slidy poskytneme všem členům našeho výboru a jistě budeme nuceni se k této problematice několikrát vrátit. Děkuji vám mnohokrát za velice zajímavou prezentaci. Nyní jsme téměř na konci našeho pořadu jednání. Já bych vám ještě ráda, a je to bod 64, poskytla informace o stavu trialogu, které se, který se týká harmonizace trestního práva. A týká se to um, podvodu proti poškozícím finanční zprávy Unie. To boji proti těmto podvodům vedeným trestně právní cestou. Máme zde dále výbor Libe, který do toho zapojen. Vedeme trialog, kde jsme měli. A několik málo odvážných s námi se trvává a je zde stále a já jim eh, obzvláště děkuji. Často jsou to eh, naši zaměstnanci, kteří se nemohou bránit. A u všech ostatních vidím, že jejich potěšení z naší práce je značně omezené. My jsme tedy již dvakrát téměř to uzavřeli, ale na radě je, panuje velký odpor vůči textu komise. Opakovaně čelíme fenoménu, že rada již eh, akceptované texty se snaží znovu opravovat, že se k ním vrací. tež situaci jsme měli dnes. Takže musím říci, že to je skutečně ještě horší než v jistém tripu procesy, kde se jdou e, tři kroky dopředu a pak dva zpět. Nyní jsme šli asi pět kroků dopředu až čtyři kroky zpět. Například otázka Evropského státního zástupce v otázkách eh, podvodů s přidanou hodnotou, tam jsme to vůbec nedojasnili, ale podle nás alespoň přeshraniční podvody s přidanou hodnotou tam prostě do toho spadat musí. To je zcela obtížná záležitost pro radu, jak se zdá, ale my skutečně nechceme, abychom v otázkách podvodu z DPH a z nestíhání těchto podvodů postupovali tak jako do posud. Pak zde máme otázku minimálních trestů a nejvyšších, minimálních nejvyšších trestů. Tam jsme dospěli k velmi obtížné situaci. Co se týče prahových hodnot pro minimální nejvyšší tresty, jsme opět v velmi obtížné situaci. Rada obojí, tedy i ty nejvyšší tresty, snížila z pěti, na čtyři, z pěti let na čtyři roky. Pak tam máme uh, de, definici promlčení zcela vyškrtla z nařízení a prahové hodnoty chce mít pouze vody eh, odůvodnění a toto vše pro nás není přijatelné. To je článek 7, tam jsme dnes skutečně e, zažili jasný a nejsme ochotní za těchto podmínek eh, dokončit vyjednávání s radou, neboť již nyní vidíme, že evropský státní zástupce bude muset mít pracovní na základě vlastního právního základu možnost pracovat, něco, na co se musí, bude moci odvolávat, jinak eh, to může od počátku, od samého počátku zabalit. Takže je to velmi obtížné, toto téma. Ovšem my jsme přátelští, budeme vyjednávat dál, protože si myslíme, že to potřebujeme pro zlepšení justiční spolupráce v Evropě. Já bych vám nezbývala ráda, ráda řekla něco více a bývala bych vám ráda eh, řekla, že se objevil bílý kouř, ale bohužel ode dneška jsme se od bílého kouře vstálili ještě o kouřek víc, než to bylo předevčírem. Letošské předsednictví se velmi snaží. Italské předsednictví to velice eh, pohánělo vpřed toto téma, ale ty síly na radě, které jsou proti, jsou velice silné a v zásadě základ a smysl celého právního základu ohrožují. My tedy budeme pokračovat v naší práci a já vám velmi ráda eh, poskytnu další informace o aktuálním vývoji, ale to celé je skutečně velice komplikované záležitost a já musím říct, že jsem zklamaná. A to proto, protože jsme udělali Lisabonskou smlouvu, a dali jsme EPO vlastní právní základ a toto EPO nyní potřebuje nástroje pro to, aby mohlo pracovat. A proto mohu pouze podotknout, že skutečnost, že v justičních eh, procesech a v justičních systémech členských států se jisté věci mění. To je nám jasné a nebereme tyto změny vůbec na lehkou váhu, ale to je prostě život. Pokud eh, nebudeme ochotni přijímat změny a měnit se, tak bychom Evropskou unii nikdy tak daleko nedostali, jak máme. A nyní musíme jít dalším krokem a udělat evropskou vnitřní politiku. A to je prostě nutnost. Oblast justice. Tady máme skutečně obrovský odpor a my jsme to předpokládali, ale když to pak člověk zažije na vlastní kůži, tak je to skutečně velice velice silný zážitek. My jsme tady vytvářeli vnitřní trh, který má velké výhody pro všechny. I tehdy byl e, odpor, ale my jsme navzory tomuto odporu šli dál a kdybychom tomu tak, e, tehdy tak neučinili, tak bychom nebyli tak, tam, kde nyní jsme. Ale když je tady v oblasti justice tak obrovský odpor, že není možné udělat ani ten první krok, tak je to nepřijatelné. A proto musíme celou věc stáhnout na politickou úroveň, protože mám dojem, že pracovní skupina pracovníci v pracovních skupinách, kteří tam zasedají, že to snaží tak, jak si vysedět, neberou to vážně, hrají o čas, podle hesla všichni ztratí zájem a chuť na tom pracovat. Ale tak tomu nebude, protože právě my v oblasti rozpočtové kontroly chápeme naprosté zásadní uh, zásadní důležitost tohoto právního předpisu. Vidíme, kolik peněz se ztrácí každý den tím, že je tady nedostatečná spolupráce mezi členskými státy, že tady nemáme dostatečnou harmonizaci pojmu podvod a že je tady nedostatečná trestně právní harmonizace tedy v podstatě členský stát, který e, někdo udělá podvod, tak si může vlastně vybrat členský stát, kde budeme nejméně potrestán a k tomu již dochází a to nemůžeme akceptovat, protože nemůžeme přetoupit před naše voliče s tím, že máme vnitřní trh společný, ale nemáme odvahu e, jak si ty špatné věci, které se e, na něm vyvíjejí, ty kriminální záležitosti, proti ním bojovat. Tím mám na mysli to, že například evropské prostředky plynou do pochybných organizací a že nemáme odvahu eh, to potírat a bojovat proti tomu tak odhodlaně, jak to od nás občané očekávají. Poluspravodaj z Ropes Aguilar z politické skupiny SAD a já, my společně jsme eh, měli velice dobré jednání, velmi se nám eh, dobře spolu jednalo a já nejsem ochotna to vzdát, budeme se tomu věnovat i nadále, protože kdybychom to vzdali, a nepokračovali dál, tak by to skutečně přineslo značné nevýhody. Zároveň vidíme, že EPO, tedy Evropský státní zástupce, a toto je právní postup, kde parlament vůbec do toho nemůže hovořit, neboť je to oblast působnosti členských států. Zde máme možnost pouze konzultace a vidíme, jak členské státy si to rozebírají. Nic z toho vlastně nezbude nakonec. Celé to rozkládají ale to téma, kde máme spolurozhodování, tam nesmíme připustit, aby se k tomu postavili stejně. Nebudeme tedy hlásit Flintu do žita. A já skutečně ráda vezmu jakoukoliv okliku, hlavně když to půjde správným směrem. To jsou informace z mé strany. Vidím, že se o slovo nikdo nehlásí. Tím jsme dospěli ke konci bodu číslo 64 na bodu pořadu jednání, ale kolega ty se hlásí, prosím. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně, je tomu tak, že Evropský státní zástupce, jakožto instituce, tedy EPO, a to jste k tomu řekla, je naprosto jasné, pochopitelné. Každá členská země má svou vlastní justiční strukturu, ale právní základ existuje. A my musíme pochopit, že to nebude lehký boj. Jde tam o zásadní záležitosti. A pokud chceme vytvořit takový systém s evropskými prostředky, neboť tam uh, plyne celá řada prostředků evropských na úrovni členských států, ale skutečně je třeba si uvědomit, že to bude těžký boj. Rozhodně. Více k tomu ani říci nechci, ale Myslím si, že my jsme na správné cestě. U Olafu jsme jak si prosadili jisté reformy. Dnes jsme viděli, jak se věci ubírají správným směrem. Máte naprostou pravdu, paní předsedkyně. Není možné, aby tady existovala beztrestnost a v některých členských státech, ale to v jistých elementech skutečně tak to je. A i když jsem členem frakce SAD a ne vaší frakce, tak vás v tomto plně podporuji. Děkuji mnohokrát. Pokračování bude příště jako u správného románu. A nyní bod 65 různé. Zde nemám žádné zájemce o slovo a proto vám pouze říkám, že naše příští schůze se bude konat 23. března v 15 hodin a 24. března celý den od rána do večera. Děkuji mnohokrát ehm, a já vám přeji krátký, krásný večer a uzavírám naši schůzi.